Děkuji vám moc krát. Já si myslím, že bychom měli začít s pořadem jednání, když už je skoro čtvrt na čtyři. Myslím si, že můžeme přijmout pořad jednání. Body 3 a 4 budou prohozeny, takže nejprve projednáme eh, akční plán eh, elektronické veřejné zprávy. Je to v pořádku? Dobře. Sdělení předsedkyně. Chtěla bych vás varovat, eh, opakuji to před dnešním hlasováním, že ve čtvrtek ráno, eh, až se bude hlasovat eh, o typovém schvalování, tak pokud to hlasování bude hotové rychleji, tak eh, budeme projednávat eh, body ze čtvrtečního do odpoledne už ve čtvrtek ráno. Pokusíme se jich pokryt co nejvíce, takže pokud vás zajímá nějaký bod ze čtvrtečního odpoledne, tak prosím eh, uvědomte si, že se možná přesune eh, na dopolední zasedání, podle toho, jak dlouho bude trvat hlasování. Já to zopakuji ještě jednou, až přijdou všichni poslanci, protože vím, že eh, mnozí eh, poslanci nemohou zůstat až do konce čtvrtečního odpoledne, tak se vždycky snažíme trošku urychlit čtvrteční pořad jednání. Rozumíte tomu? Dobře, děkuji vám. Potom vám připomínám, že jsme živě přenášení na internetu. Vítám naše posluchače. Aplikace e-meeting je dostupná všem členům výboru. A dále máme dva nové kolegy v našem výboru. Je to tak? že Antanas Guoga eh, nahrazuje v našem výboru Teodorose Zagorakise a také Diane James eh, se přidala do našeho výboru. Děkuji vám. Takže prvním bodem na pořadu jednání bude zpráva e, akčního plánu e, e-government. Spravodajkou je paní Frhejen. Jde o e, návrh stanoviska a já dávám slovo přímo zpravodajce. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla k tomu akčnímu plánu na roky 2016 až 2020, přestože už je rok 2017, říci, že částečně už vlastně probíhá implementace. Já vítám tento plán eh, e-government a jsem toho názoru, že eh, je, svou flexibilní a dynamickou strukturou dává eh, dobrý, dobrou cestu k tomu, jak dále digitalizovat veřejnou zprávu a poskytování veřejných služeb. Naším cílem musí být otevřená efektivní efektivní, inkluzivní a přeshraniční veřejná zpráva, uživatelsky příznivá, která v oblasti eh, digitálních služeb bude činit značné pokroky oproti statu eh, quo, eh, tak aby dlouhodobě se mohly snížit nejen náklady, ale také administrativní zátěž na všechny zúčastněné. Kromě toho je důležité, že přechod na digitální veřejnou zprávu musí probíhat zároveň na evropské, národní, regionální i místní úrovni a to s určitou koherentností, která je nutná. Mnohé úřady nicméně v této oblasti stále ještě mají hodně práce před sebou a realističtější mi připadá se eh, zaměřit jako na cíl na rok 2022, nikoli na rok 2020. Eh, chceme sice trochu vyvíjet tlak, nicméně eh, rozdíly na evropské úrovni mezi jednotlivými členskými státy jsou eh, extrémně velké, pokud jde o pokrok v oblasti digitalizace veřejných služeb a struktur veřejné správy. Základní kámen digitalizace je nicméně, a to si myslím, že musíme v této zprávě zdůraznit, širokopásmové připojení dostupné i ve venkovských oblastech, protože pouze s adekvátním přístupem k internetu můžeme cílů dosáhnout. Je k ničemu, když budeme mít digitální nabídku, která kvůli špatné infrastruktuře se nedostane e, k lidem. E, dalšími základními kameny je e, interoperabilita a také aspekt open data. Úřadům musí být umožněno jak eh, interně, tak externě vyměňovat data a to napříč všemi rovinami. V této souvislosti eh, vítám základní principy, které v akčním plánu eh, stanovuje komise, například myšlenka Single European Gateway, kdy vlastně na jednom jediném styčném bodu je možné dostat se k různým službám veřejné zprávy tak aby pro naše eh, občany a také evropské podniky se zjednodušila situace uvnitř členských států i v rámci jejich přeshraničních aktivit, protože eh, takto by se museli eh, obracet na svá data pouze jednou a nepodnikali by mnoho administrativních kroků, při kterých by docházelo k duplikacím a opakováním při registraci. Nesmíme ale zapomínat na otázku ochrany osobních údajů. Tak, aby ta kýžená digitalizace fungovala a byla přijata, tak musí být zajištěno, aby data byla patřičným způsobem chráněna. Občané a podniky musí mít důvěru v zacházení s jejich osobními daty a tady potřebujeme jasný popis požadavků a nutností. Tady si myslím, že koncept data ownership je zajímavý. Každý by měl mít přístup ke svým datům a moci sledovat a stopovat, jaký úřad k ním má přístup. Tím se zvýší transparentnost, eh, posílí se důvěra a prostřednictvím eh, schvalovacího centra je možné, aby eh, uživatel sám schválil použití dat pro určité použití, aby mohl aktivně říci, ano, ten a ten úřad smí mít přístup k mým datům pro ty a ty účely. Dalšími prvky jsou digitální hospodářská soutěž pro občany i podniky. Ta musí být značně zlepšena většina eh, na všech eh, stupních veřejné zprávy eh, máme pracovníky, kteří umějí zacházet s těmito novými nástroji, ale mnozí ne, takže si myslím, že tady je zapotřebí provést rozsáhlé školení na všech úrovních personálu. Důležitý eh, je eh, bod eh, digitálních standardů, který by měl být především duální pro offline i online, online aktivity. Momentálně máme tu situaci, kdy ne všichni, všichni občané a všichni, všechny podniky jsou digital native a neumějí správně zacházet s nástroji nebo s nimi nechtějí umět správně zacházet, což znamená, že při nejmenším nějakou dobu trhu musíme eh, ještě provozovat tu dvojí nabídku, tedy co je dostupné online, musí být dostupné i online, offline, pardon, v poměru jedna ku jedné, ale dlouhodobě si myslím, že by vedlo k úsporným efektům, kdyby generace lidí, kteří s internetem eh, nevyrostly, tak těch už bude méně, abych tak řekla, eh, a každý už bude mít dovednosti k tomu, aby používal internet, což přinese značné úspory. E, důležité je, abychom e, vytvořili také infrastrukturu e-government přeshraničně, aby přístup k, ke službám byl možný nejen uvnitř státu, ale i z jiného státu. E, což by bylo zlepšení pro celý region, kdyby informace byly e, přímo vyhledatelné i spoza hranic. Tady nicméně je důležité, když jde o přeshraniční spolupráci a přeshraniční nabídku, e, že musí být zohledněna jazyková bariéra. Je samozřejmě k ničemu, pokud nějaká služba je dostupná pouze v jednom národním jazyce. Musíme se snažit zamýšlet také na tom, v jakých jazykových vyhotoveních by měla eh, nabídka být dostupná. Komise a jednotlivé instituce podle mého názoru by tady měly sloužit jako předobraz. Přestože nejsou v akčním plánu výslovně zmíněny, tak si myslím, že by zmíněny být měly, že by zmíněno být mělo, že chceme jít dobrým příkladem my jako Evropská unie. Tady také není všechno optimální, právě pokud jde o adekvátní formu a různá jazyková vyhotovení materiálu a dostupnost různých materiálů v jazykových verzích, ale myslím si, že tady komise by měla hrát roli příkladu a předobrazu. Důležitá je také výměna osvědčených postupů mezi členskými státami a jejich administrativami. Ta musí být eh, posílena, aby se od sebe vzájemně mohli učit a ne, aby eh, se neustále znovu vynalezalo již vynalezené. To je, myslím si, důležitý aspekt. Měli bychom se zaměřit na to, aby ta opatření, která už byla přijata, jako například elektronický podpis a další věci, byly také dostatečně implementovány v členských státech, protože to jsou první kroky eh, k tomu, aby se nabídka programu mohla rozšířit a aby e-government mohlo dělat pokroky. Eh, já bych ještě chtěla poukázat na to, že v té zprávě jako takové jsme se nemohli eh, eh, zmínit o všem, protože máme pouze omezený čas k dispozici, pouze omezený rozsah, takže já ještě podám pozměňovací návrhy k té zprávě, které budou mít doplňující charakter. Eh, důležitý bod je ještě eh, ochrana eh, osobních údajů a téma datové bezpečnosti, data security. Tady musíme opravdu dávat pozor na zajištění infrastruktury, zajištění sítí smysluplným způsobem ve veřejné oblasti za pomocí dostupných technologií a opatření, tak abychom zajistili důvěru v celý projekt e-government jako takový. Děkuji vám. A možná ještě byla bych ráda, kdyby eh, stínoví zpravodajové, případně další kolegové z výboru mi dodali další podněty, protože si myslím, že je důležité, abychom se posunuli vpřed. Eh, dobrým příkladem je Estonsko, které už mnoho vykonalo v této oblasti, eh, nicméně myslím si, že bychom se měli tedy posunout dále. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Nyní zde mám tyto kolegy na našem, tyto dva kolegy na našem dalším seznamu. Ještě někdo by se rád přihlásil. Dobře, takže budeme mít nastavenou časomíru, abyste viděli, jak dlouho hovoříte. 4 až 5 minut. Paní Bozan, prosím, já nebudu hovořit dlouho. Děkuji. Ráda bych poděkovala. Ráda bych poděkovala zpravodajce za úžasnou zprávu. Je to nesmírně komplexní zpráva a zahrnuje skutečně mnoho věcí, které mi leží na srdci. Úvodní ustanovení jsou krátká, ovšem samozřejmě je to v důsledku délky celé zprávy, to je jasné. Ten původní akční plán rovněž přispěl k zásadnímu pokroku v této oblasti. Digitální cesta má mnoho výhod, lepší vzájemné uznávání profesionálních kvalifikací, mobilita pracovníků, kvalitnější sociální práva, silný pozitivní dopad na politickou účast našich občanů může být dosažen i na základě plánů v oblasti i demokracie. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že všechny tyto programy musí být inkluzivní pro všechny naše občany a zamezit nějakému digitálnímu rozkolu. Toto by mohlo totiž pomoci právě našim nejzranitelnějším občanům, občanům s postižením nebo těm, kteří žijí v regionech s menší přístupností infrastruktury, aby se rovněž těšili ze svých práv. Loni jsme hlasovali o zprávě ve výboru ENVY ohledně výhod v oblasti zdravotnictví, pokud jde o digitální agendu. A myslím si, že prvky této zprávy Envy by rovněž měly být zahrnuty do této zprávy. Měli bychom hovořit o cloudových službách, dostupnost školících programů, kurzů pro naše občany. Je zde několik odstavců v této zprávě, kde si myslím, že bychom měli tyto věci lépe objasnit a neměl by to být podle mého názoru problém. Musíme zajistit to, aby plán e-government byl inkluzivní, férový a odolal vývoji do budoucna. Na základě této zprávy si myslím, že se vydáváme skvělým směrem a těším se na kvalitní spolupráci. Takže dvě minuty, paní předsedající, jak vidíte. Výborně, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Pan Sulík má slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Já rovněž vítám práci paní zpravodajky a rovnou k jádru věci. Myslím si, že přínosné jsou hlavní cíle, které jsou součástí akčního plánu. Následující. Nové veřejné služby by měly být zaváděny standardně digitálním způsobem, digital by default v angličtině, a zároveň zavádění jednotného kontaktního místa to si myslím, že jsou dva nesmírně důležité aspekty, jež umožní našim občanům jednodušším způsobem pracovat s daty či veřejnými službami. To je první věc. Druhá věc. Plně podporuji plán interoperability e-governmentových systémů, který má zajistit přístupnost veřejných služeb dané členské země všem občanům Evropské unie. A jelikož angličtina je nejrozšířenějším jazykem v EU, myslím si, že je žádoucí a bylo by dobré, kdyby hlavní i government služby byly v rámci interoperability nabízeny vždycky kromě národního daného jazyka i v anglické verzi. Třetí bod. Hodnota Těchto služeb se nesmírně obtížně zhodnocuje a právě proto zde vzniká prostor pro korupci speciálně v zemích východní Evropy. Proto bych rád navrhl možná i v souvislosti s tímto programem to, aby OLAF agentura získala rozšířené pravomoce v oblasti vyšetřování jelikož momentálně to je takový bezubý tygr. A sama na závěr bych rád řekl to, že tato oblast je právě tou, kde je vhodné zapojení Evropské unie, která se snaží stanovit určité standardy nebo pravidla, například právě ta možnost digital by default. Rád bych ovšem varoval před zidealizovanou představou toho, že my budeme schopni zajistit to, aby všechny programy, všechny standardy byly dostupné všem občanům v té nejzdálnější výse. To prostě není možné, to je nesmysl. Vývoj je, jde vpřed a pokud se něco dostane do poslední vesnice, tak v těch největších aglomeracích již budeme o generaci dále. Právě proto si myslím, že to by nemělo být hlavním cílem, to znamená vše přístupné okamžitě simultánně všude. Děkuji za pozornost. Takže a nyní Kaja Kalas. Děkuji za slovo. Já bych rovněž ráda poděkovala zpravodajce za odvedenou práci. Ráda bych zdůraznila zásady, které vidíme i v této zprávě a které jsou důležité pro e-government end-to-end služby. To je důležité, protože pokud lidé mohou vyplňovat pouze 70 žádosti online, tak v podstatě to nedává smysl když poté musí přijít osobně. Dále je to digitální podpis, digitální identity, toto jsou klíčové prvky rozvoje těchto služeb. Dále je to potřeba implementace once only zásady, to znamená, že lidé nebudou muset opětovně předkládat data, informace, stačí jednou a dále je to ochrana dat, tak jak bylo zmíněno s pravodajkou. To je takový výchozí bod a ne překážka i governance Často totiž členské státy uvažují pouze o digitalizaci jakožto prostředku efektivity, ovšem jde o mnohem více. Ten postup privacy by design, privacy by default je velice důležité. Databáze jsou decentralizovány, na to nesmíme zapomínat, a zároveň zájemně propojeny čili mohou spolu komunikovat. Neexistuje ovšem jedna databáze, která by byla předmětem kyberbezpečnostních rizik a veškeré komunikace musí být šifrovány. To znamená, že občané musí mít kontrolu nad svými daty a mít možnost kontroly, kdo přistupuje a kdy přistupuje k jejím datům. Například v mé zemi to funguje dobře. Můžete se podívat, kdo se podíval na vaše data a proč. Několik bodů ještě Myslím si, že ten princip once only, to znamená, že to předkládáte pouze jednou. Myslím si, že komise měla jít ještě dál, měla být ambicioznější v tomto akčním plánu i governance. Bylo by užitečné podívat se i na výsledky pilotních projektů pro jednotlivé podniky, jak to fungovalo, a druhá věc, myslím si, že by komise neměla čekat až na rok 2019 pro aplikaci tohoto principu once a only pro naše občany. To si myslím, že je příliš dlouhé období. Měli bychom pracovat pragmatickým způsobem, identifikovat další možnosti pilotních projektů, například pro mobilitu pracovního charakteru nebo digitální Eh, podpisy a tak dále, protože lidé prostě se pohybují a chtějí, aby služby byly nadále, aby je měli k dispozici. Čili je důležité, aby EU napomáhala, zjednodušovala každodenní život našich občanů. Pokud je o open data, myslím si, že mm, vládní data by měla být defaultně otevřena vy jste ho, mm, zpravodajka hovoří o tom, že by měla být otevřená mezi veřejnými zprávami. Já ovšem si myslím, že by to mělo být i na portálech pro soukromé účely, pro naše občany. V Estonsku například soukromá sféra společně s veřejnou sférou vytvořila elektronické identity. Tě banky měly problém identifikovat občany a právě proto společně s veřejnými službami vytvořily tyto elektronické identity. Čili v tomto ohledu by to mohlo na pomoci. A úplně na závěr pokud jde o soukromou sféru, na kterou bychom měli nahlížet jakožto na partnera, to je důležité, když hovoříme o veřejný zakázka. Je zde toto inovační kritérium, které se ovšem velice málo používá. Mělo by se využívat v případech veřejných zakázek. Častokrát je tam tolik detailů a podrobností, které jsou vyžadovány, že pouze pár subjektů se může zapojit. Čili jsou zde ještě jiné body, ale toto byly ty nejdůležitější, o kterých jsem chtěla pohovořit. Ano, děkuji paní předsedkyni. Já začnu tím, že poděkuji Sarbině Verhejnové za tuto zprávu, která rozhodně otevírá novou kapitolu, eh, řeknu eh, na rovinu a eh, opravdu e, velice spravedlivě vyhodnocuje, s čím komise přišla, jednak z pohledu toho, že už opravdu musíme vybudovat vysokorychlostní internet všude a jednak, že to všichni i čekají a jednak, že ta data musí automaticky musí být i bezpečná, jednak díky GPSD a jednak i nás zavazuje obecná směrnice o ochraně osobních údajů. E, jak už bylo řečeno, bylo by dobré, abychom dostali pozměcí návrhy do té zprávy k kyberbezpečnosti a ne není možné podceňovat jak účast veřejné sféry, tak i soukromé sféry v tom zasadit se za to, aby eh, evropští občané se mohli vyhnout velkým kyberútokům do budoucna. Takže zejména schopnost eh, veřejných eh, zpráv se toho zhostit, to bych já sám pak podal, co by poznací návrh. Děkuji. Nikola Danty má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já souhlasím se stínovými zpravodaji, se ohlasím s tím, co zde zaznělo. Já si myslím, že skutečně jde o pozitivní text kolegyně. Myslím si, že je to velice důležité pro budoucnost veřejné zprávy e-governmentu. Každý den se snažíme samozřejmě překlenovat ty propasti mezi onlineovými službami, službami prostřednictvím našich smartphonů a tím, co poskytuje veřejná zpráva. A toto je velice důležitý aspekt a právě proto bychom měli v Evropské unii věnovat a investovat více do této oblasti, nejen pokud je o širokopásmový internet a jeho přístupnost ve velkých městských oblastech. Samozřejmě nesmíme zapomínat na vzdálené oblasti, které by rovněž měly různé venkovské oblasti, které by mohly poskytovat kvalitnější služby našim občanům, širokopásmové připojení právě na venkově, které je důležité i v oblasti elektronického zdravotnictví. To je věc, do které by Evropská unie měla investovat. Proto jsem nesmírně rád, že kolegyně přišla s tímto textem, s tímto návrhem. Já s ním budu samozřejmě spolupracovat. My ještě předložíme pozměňovací návrhy, ale co jsem chtěl říci, je, že musíme do této oblasti investovat ještě více a zajistit samozřejmě soukromí, bezpečnost dát a údajů a nezapomínat na to, že je zde obrovská ještě digitální propast, kterou musíme překlenout. Nejde pouze o nedostatky na straně veřejné zprávy, měli bychom se snažit i o šetření zdrojů tím, že budeme používat rychlejší, efektivnější služby, které budou dostupnější pro naše občany. Děkuji vám. Děkujeme. Carlos Coelho má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych rovněž rád poděkoval Sabině za úžasný návrh zprávy, kterou nám předložila a dovolte, abych zúraznil tři body. Souhlasím s důležitostí zavedení širokopásmového internetu do venkovských oblastí, s přístupností internetu na venkově. Samozřejmě přístup k datům, to je zásadní celé Evropské unii. Sabine si myslím odvedla v tomto ohledu velice kvalitní práci. A dále je to ta otázka toho jednotného kontaktního místa pro, administra- pro veřejnou zprávu. To je velice důležité. Nestačí totiž, aby služby byly k dispozici prostřednictvím digitálních portálů, ale aby se usnadnil život našich občanů. To znamená, aby skutečně tento občan nemusel prostě chodit a klepat na různé dveře, ale prostě měl jedno kontaktní místo, kde mu mm, veřejná zpráva umožní zajistit všechny tyto záležitosti. My v Portugalsku máme takové možnosti a proto bychom si ověřenou a osvědčenou praxi měli vyměňovat. A další věc, Sabine to rovněž zdůraznila, to je v podstatě taková ta digitální negramotnost, která se ještě pořád převládá. My bychom měli zvýšit digitální zručnosti, dovednosti nejenom našich um, úředníků, ale i našich občanů. Samozřejmě, že je zde i e, určitý problém generační, starším lidem ty smart e, produkty dělají větší problém, to je pravda. Někteří naopak zase mají menší přístup k digitálním službám, a proto nejsou schopni samozřejmě využívat dostatečně všechny tyto dostupné elektronické a digitální možnosti. Já rovněž předložím konkrétní pozměňovací návrhy, především spojené s tím, že členské státy digitalizace, aby ji nevyužívaly mm, jako nějakou, nějaký pretext pro zamezení přístupu občanů k digitálním službám, je důležité aby zde zůstal k dispozici vždycky ten lokální přístup našich občanů k těmto digitálním službám. nesmíme dovolit, aby vláda škrtala v této oblasti, to znamená přístupnosti tohoto typu služeb pro naše občany. Děkujeme, pan Soutés má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve, jestli dovolíte, rád bych poděkoval paní zpravodajce za tuto zprávu, kterou předložila, kterou já osobně považuji za skvělou. Zpráva obsahuje mnoho důležitých prvků, které musíme zvážit v oblasti veřejné zprávy. Kolegové již obrátili pozornost na různé důležité kapitoly. Jestli dovolíte, tak já bych k tomu dodal už pouze několik drobných poznámek. Myslím si, že Evropská komise by měla zároveň zvážit možnost a studovat eh, analyzovat možnost dopadu digitalizace z pozitivního i negativního pohledu, protože samozřejmě, že každá Digitalizace, každá automatizace má kromě pozitivních dopadů, může mít i dopad na pracovní trhy, může to představovat určitou výzvu do budoucna a proto je zásadní nezapomínat ani na možnost restrukturalizace pracovního trhu, především ve veřejné sektoru v oblasti, v oblasti veřejné zprávy, která by měla být teda restrukturalizována řádným, vhodným, adekvátním způsobem. A nezapomínáme ani na náklady. Digitalizace bohužel často sebou nese i určité náklady, které jsou poté přeneseny na stranu spotřebitele. To znamená, že právě spotřebitel musí potom platit za tu službu, která je nákladnější. Digitalizace by, to znamená, že teda nepřináší pouze ta pozitiva, především když hovoříme o veřejné sféře, o veřejné správě, tak eh, bychom se měli snažit o snižování nákladů, které jsou s digitalizací spojeny. Různé elektronické Mm, produkty, které v minulosti například byly opravdu efektivní, účinné, ty bychom měli využívat eh, k potlačování například korupce a tak dále. Jsou zde i jiná opatření, která jsou propojená s digitalizací v našich eh, společnostech, které by mohly zároveň bohužel umožnit eh, existenci určitého typu korupce a právě proto jsme měli přistoupit k zjednodušení určitých postupů a umožnit uživatelům jednoduché využití těchto služeb. Často totiž jde o nesmírně komplikované použití těchto nástrojů v oblasti elektronického zdravotnictví například, nebo přeshraničních eh, digitalizovaných eh, záležitostí, fiskálních záležitostí, tam nás čeká ještě hodně práce. A zároveň nezapomínat na transparentnost, která by se měla zvýšit v celé veřejné správě. Nevynechat ani soukromou sféru, nezapomínat na kyberbezpečnost, kde si nejsme ještě dostatečně vědomí všech dopadů. Měli bychom opravdu postupovat nesmírně obezřetně s ohledem na kyberbezpečnost. Já souhlasím celkově s, s přístupem paní zpravodajky, i přesto, že naše eh, skupina zelených předloží několik pozměňovacích návrhů, které podle našeho názoru tento text ještě vylepší. Děkuji. Um, jen pár poznámek ještě z mé strany, jestli smím. Děkuji za skvělou zprávu. Je v ní obrovská spousta materiálu, s nímž stoprocentně souhlasím. Možná si k tomu či onomu pak dovolím ještě pár podrobností dodat. Potřeba kontinuální podpory, rozbudovávání širokého pásma, povinnost eh, těch poskytovatelů služeb, rovněž způsob, jak mají dosahovat těch hodnot, odkud mají čerpat zdroje, přístup online, offline. No, tam se domnívám, že jak bude se trh vyvíjet, možná se najdou i další řešení. Dostupnost ano, ale možná ještě budou i jiné možnosti, které by poskytly větší flexibilitu principu online, offline. GPI, eh, tam chci potrhnout váhu toho, aby GDPI, ta pravidla, zůstala v platnosti a abychom se nesnaží zavádět další legislativu, která by mohla působit různé střety a nesrovnalosti. Pak máme různé praxe, co se týče vlastnictví digitálních zdrojů a praxe, jak například Estonsko zmínilo. Jinak E, I, D a S. To je dobře, že to tam bylo zmíněno, i když tady by mohlo jít o přehnanou implementaci u určitých záležitostí, kde vlastně uh, to, že se to tak prodraží, by mohlo být brzdou elektronického obchodování, takže tam pár slov varování. Pak ještě veřejné zakázky. Tam bych to ráda lépe pochopila, abychom nakonec nedospěli k tomu, že budeme přepisovat elektronické zakázky a jejich vyhlašování a tak, tak to si ještě musíme vyjasnit. A pak by mě ještě zajímalo, eh, jak vypadá ten pozměňovací návrh u Andrease o bezpečnosti, zejména pokud se jedná o tomu, jak operátoři pomáhají spotřebitelům pochopit, jak se samotným obrnit proti hackerům a tak dále, protože určitě i o to jde, že každý uživatel může udělat i ze své strany něco víc. No a ještě zpravodajka, takže děkuji všem za tyto podněty ze všech stran. Mně to dělá obrovskou radost, že vlastně všichni uvažujeme stejným způsobem a ubíráme se velice podobným směrem a těším se, že jste navázali i na určité záležitosti velice konkrétním způsobem, takže bych si dovolila pouze, když hovoříme o to, mm, tak já jsem byla samozřejmě omezena počtem znaků a nemohla jsem to tam rozvést. Spolupráce tématu security, či bezpečnost a bezpečnost údajů, tam v tom posledním bodu ještě k tomu dodám, tam hovoříme o security by design, tedy kdykoliv už se rozvrhuje, navrhuje nějaký systém, tak se musí bezpečnost brát v potaz už při E, samotném konceptu. Interoperabilita to je další podobný příklad, kde všechno už musí být navrhováno, aby to bylo schopné přeshraničního aspektu, aby se, e, bohužel mám krásný negativní příklad toho, jak to nelze dělat, například u migrace, kterou jsme měli v Německu, kde ty databanky byly vždy ve státech spolkových a nebyly navíc ještě vůbec e, kompatibilní, takže pak spolkový spolková úroveň s tím nedokázala nic dělat a k tomu by rozhodně docházet nemělo u všech programů, kdykoliv pracujeme s daty a musíme je čerpat, počítáme s tím, že by měla být k dispozici jiné D, tak by měla být kompatibilní nikoli pouze přeshraničně, ale i mezi různými státními zprávami, úřady, ministerství a tak dále, vše ve prospěch občana a to bychom tam rovněž měli možná zapsat. Takže já se těším na spolupráci i na podněty. Určitě ještě vše vylepšíme, doladíme a dospějeme k obsažné a velice podnětné zprávě. Děkuji a těším se na dobrou spolupráci. Chtěla by se komise k tomu vyjádřit? A nebo je vše v pořádku? Dobrá, takže Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 28. únor. Děkuji všem za eh, komentáře a připomínky. A nyní Evropský kodex pro elektronické komunikace, přepracované znění, navrhovatelka je Dita Charanzová. Ještě než se do toho pustíme, pár technických eh, záležitostí. Jedná se o nesmírně signifikantní, významný balíček návrhů, které mají měnit evropskou legislativu v oblasti elektronických komunikací. A tady bude sehrávat právě Imko klíčovou úlohu a tam máme dokonce i výhradní pravomoci v celé řadě záležitostí a zejména chci poděkovat Birgit na sekretariátu a i panosu za vyjasnění těch pravomocí eh, s výborem pro průmysl, zejména u záležitostí, které se týkají právě spotřebitelů a precedenčních eh, záležitostí ve srovnání s tím, jak to bývalo v minulosti. Znovu se jedná o velice komplexní přístup a bude to i složitá záležitost. Bude zcela rozhodující, aby se vše povedlo. Bohužel jsem byla upozorněna na skutečnost, že určité nedostatky v kvalitě dokumentů, které přišly od komise, se objevily totiž různé jazykové verze, se liší dokonce zejména v těch úvodních ustanoveních ta, eh, ty překlady nejsou přesné a dokonce i text komise obsahuje určité faktické chyby. Ono ten text je velice obsažný, takže proto mám určité pochopení, nicméně se budeme muset pokusit eh, vše vyřešit, tak abychom zajistili, že Dita a její tým s nimi budou moci příslušným způsobem pracovat. Eh, naslouchá mi komise? já tady apeluji na komisi, abyste udělali vše, co je ve vaší moci, abyste pomohli eh, spoluzákonodárcům nalézt správné, eh, správná čísla, správnou verzi a i tu správnou jazykovou verzi. Eh, a by se ty rozdíly vyjasnily. Ono někdy se komise dokáže velice svižně obrátit na zpravodaje a řekne, tak to by to mělo vypadat s těmi změnami, tedy pracujte s touto změnou. A doufejme, že i příslušné odvětvové subjekty nám pomohou, abychom to dotáhli do toho správného konce. Zejména máme zde výhradní eh, pravomoci práva koncového uživatele, povinnosti v rámci těch eh, obecných univerzálních služeb a rovněž eh, ta komunikační prostředky nezaložená na číslech. 21. a 22. června se bude hlasovat na vedoucím výboru. Tam je Pila de la Vera v ITRE a e, Dita Charanzová je zpravodajkou a já ji rovnou předám slovo, abychom zahájili výměnu názoru. Děkuji, paní předsedající. Správně jste podotkla, že se jedná o opravdu velice obsažnou, objemnou a složitou složku, takže nebudu z to se zabývat vším dnes, ale soustředím se na ty záležitosti, které se týkají přímo našeho výboru jak jste sama podotkla a poukázala, mm, je opravdu tak, je tomu tak, že IMCO má výhradní pravomoci v celé řadě záležitostí, takže to nejde pouze zde o nějaké snadné a jednoduché stanovisko. My jsme si vyžádali eh, a i bylo, byli jsme požádáni o schůzky a to hovoří samo za sebe. Přesto však existují i určitá překrytí mezi eh, záležitostmi, které se týkají různých směrnic. Někde se to týká ITRE, některé se týkají nás, zejména OTTS. A rovněž budeme potřebovat odborné znalosti u určitých směrnic s tím, že pozměnící návrhy, některé naše pozměnící návrhy budou se k ním bude přistupovat, jako kdyby to byly pozměňovací návrhy od kohokoliv. E, nyní obsahově. E, u těch povinností univerzálních služeb a těch poskytovatelů tam souhlasím, že by se to mělo přizpůsobit pravidlům USO a internet je srdcem současné e, společnosti a je to vlastně utilita stejně jako voda či elektřina a i z distribučního pohledu. Je to stejně jako stopením či vodou a jinými základními záležitostmi. Tedy musí být přístupný a k dispozici například i pro osoby s postižením a pro všechny občany. Stává se součástí našeho každodenního života. S tím, jak se široké pásmo stává opravdu přístupné většině, tak se nyní přesouváme už od požadavku nikoli pouhé dostupnosti, ale i cenové dostupnosti. A tam v článku 1 se podtrhuje, že zejména ve venkovských oblastech je stále ještě co dohánět a rovněž musí být i účinné způsoby, jak někdo může mít přístup k internetu, což znamená, že se musíme soustředit na nákladově nejúčinnější způsoby poskytování toho této služby a někdy právě mobilní internet může být i levnější než eh, internet stacionární. A nyní otázka, kdo by měl tuto službu, tuto službu, kterou považujeme za univerzální a základní, zaplatit. Komise navrhuje, aby to byly členské státy, což já se domnívám, že bude pravděpodobně největší bitva, která se bude svádět na radě. E, já chápu, že náklady na univerzální službu by měly být neseny e, členskými státy, protože tady jde, nejde pouze o hlasová volání, Internet je nyní zcela základním pilířem společnosti jako takové. Stejně jako to kdysi bylo u e, telefonu, tak je internet nyní e, páteří společnosti občanského života a měl by být opravdu k dispozici všem. Zároveň se musíme ujistit, aby tato zátěž členské státy nepoložila. Proto si musíme dát pozor u těch požadavků, jakou funkčnost a co by měl funkční internet v praxi znamenat. Ehm, takováto služba nemůže znamenat, že nebude k dispozici vůbec v některých oblastech, ale zase to nemůže být 100 GB pro všechny. A nyní práva, když se spotřebitel eh, pohybuje, jakým způsobem může být práva spotřebitele zahrnuto i smluvně. Čím lépe se přibližujeme k univerzálním a eh, srovnatelným pravidlům pro všechny uživatele služby, tím snažší bude i pro spotřebitele, i pro poskytovatele těch služeb se ve všem vyznat. Tady máme potenciál pro harmonizaci a e, výjimky bychom měli omezit na minimum, například v oblasti e, maximální délky smluv. E, tady si myslím, že by bylo dobré snižovat standardy, protože někdy je opravdu harmonizace lepší, než kdy někdo uvízne v nevýhodném úpravě členského státu. Pokusy v rámci mm, návrhu TSM už byly, to se ale nestalo zákonem. Tady to zkusíme ubránit znovu, ale tady budeme potřebovat více podpory ze všech stran přenositelnost. Tam se budu snažit vyjasnit určité záležitosti, například abychom se ujistili, že spotřebitel může rychle změnit operátora, tak přece jenom je rozdíl, když měníme mezi operátory ADSL na jiného od ADSL a na druhé straně, když měníme operátora z ADSL na kabelového u těch balíčků. Tam musíme lépe pochopit, jak firmy i spotřebitelé by chtěli úpravy v oblasti balíčku uplatnit v praxi. Eh, když hovoříme o eh, One and One Tune, tam sice podpořím u eh, telefonních přístrojů, které jsou navázány na lokaci, tak zároveň bych chtěla vědět, co znamená eh, appreciable threat, čili hrozba, která se dá vyhodnotit. Pokud se chceme zabývat fundamentálním přechodem z systému založeného na číslech na systém nezaložený na číslech, tak se to musí řešit řádným legislativním postupem a nikoli aktem v přenesené pravomoci. Osoby s postižením, tam bych ráda rozšířila obraz působnosti tak, aby veškeré komunikační služby a veškeré k tomu eh, patřící eh, operační a technologické aspekty by byly přístupny osobám s postižením, tak, jak je to zajištěno právem. A pokud se chceme eh, držet zákona o osobách s postižením, tak tomu tak musí být. A obecně ještě jeden komentář k OTTS. Tam z toho, jak chápu komisi, mm, jde o návrh který by měl být odolný vůči budoucnosti, takže ty služby over the top by neměly být řízeny a tam ani já nevidím ří, důvod, proč by měly být upraveny podobně jako služby založené na číslech. Ano, operátoři mohou prodávat méně například SMSek z důvodu prodeje vyšší, prodeje dat, ale na druhé straně ono je ta kompenzace dává smysl. Takže e, to je z mé strany vše a budu spolupracovat se zpravodajem ITR. Výborný přehled celé problematiky Lambert Faul Nistelroy. Děkuji, děkuji za úvod. Děkuji za eh, takovýto začátek diskuse. Já si dovolím pár připomínek. Samozřejmě proběhlo velice podnětné slyšení. Tam jsme měli mnoho signálů z nejrůznějších stran, jak ze strany představitelů spotřebitelů, tak i poskytovatelů těch služeb a toho odvětví. Takže je vidět, že je to horká záležitost. Ono se jedná o složku, kde se cítí do toho zatažen kde kdo. A zároveň je to něco, co se dotkne života občanů bezprostředně, takže to nelze přehlížet. Nová rovnováha, ta vznikla v roce 2005-2006, kdy byla formalizována předchozí legislativa a od té doby se mnoho nezměnilo. Já jsem nesmírně rád, že jak tradiční služby, tak i nové služby se dočkaly stejného přístupu. Tedy telekomunikační služby jako takové když se zamyslíme nad tím, s čím přicházejí, tak ta kvalita není špatná, ale víceméně oni nedokázali držet krok s tím vývojem a rovněž ta kapacita eh, generovat příjem a zároveň mít určité povinnosti, eh, tam je určitý střed. Takže potřebujeme rovnováhu na jiné úrovni a toho se týká i tento návrh. Vnitřní trh. Ono je to zároveň typická situace vnitřního trhu. V minulosti jsme byli svědky toho, že několik různých částí, například když se na radě diskutovalo o spektru, tak rada se nechtěla pohnout z místa. A tady to je test, zda je Evropa připravena na budoucnost. Ta složka je důkazem toho, že pokud je někdo nacionalista přístupově, zda vůbec je ochoten v této věci pokročit. Takže uvidíme. Souhlasím s právy koncového uživatele a s tím, jak tomu přistupujete. Ono my už máme dobré standardy týkající se ochrany koncového uživatele. Tam už i ten vztah mezi cenou a kvalitou je dobře nastavený, ale co mi dělá vrázky je, že ta maximální délka smlouvy je 24 měsíců. Já si myslím, že svět se nyní pohybuje tak rychle, že bychom měli zvážit i 12-měsíční maximální délku, protože to by lépe korelovalo s realitou. Nyní ty tísňové služby. Tam to řeknu zkratkovitě, oba služby, služby nikoli pouze stacionární, ale i mobilní, i tam nám jde hlavně o kvalitu a spolehlivost. To by mělo být to, co bude rozhodovat. A ty univerzální služby. No tady je to obtížné. Když se dnes zeptáte nebo požádáte členské státy, aby zaplatili za to, že má každý mít přístup k internetu, tak na této etapě když se podíváte na to, jak to vypadalo v nedávných letech, tak mnohé členské státy nebyly schopny zaplatit ani spolufinancování, kde i Evropa by připracela k tomu. A nyní my jim říkáme, vy to musíte uhradit všechno. Tak nevím, jestli se to dá reálně prosadit když se pak řekne telekomunikačnímu trhu, no stát vám to musí zaplatit. To by spíše právě telekomunikační sektor měl vyvírat nátlak na ty, o nichž ví, že to má cenu. Já ze strany EPP velice rád na to budu spolupracovat s otevřenou myslí, rád vyslechnu i jiné návrhy a je, máte pravdu, že stojí za to do toho zatáhnout i ITRE, abychom lépe mnohé pochopili a potom v té poslední etapě musíme donutit radu, aby se tím zabývala seriódně, zatáhnout ji do toho, polechtat jejich zvědavost a zvídavost. Bez mikrofonu. Sì, eh, a nome dell'onorevole Mizzi, che non può essere oggi Jménem paní Mici, která tu dnes nemůže být, eh, bych eh, vám chtěl přednést následující komentáře k, k Evropskému kodexu eh, elektronických komunikací. Práce na eh, přepracování eh, tohoto kodexu je stále ještě v počátečních fázi a budeme potřebovat čas na to, abychom se mohli zabývat detaily eh, takto rozsáhlého návrhu, který by pozměnil čtyři stávající směrnice a to v rámci jedné důkladné reformy elektronických komunikací v Evropské unii. Jde o důležitý sektor pro všechny evropské občany revize unijních předpisů o komunikačních sítích e, skýtá značný potenciál e, usnadnit život celému sektoru, e, posílí konkurenceschopnost, digitalizaci a růst. Takže paní Mici vítá návrh komise bude na něm pracovat. Domnívá se, že kodex bude užitečný a položí základy flexibilnějšího přístupu k přístupu ke komunikaci uvnitř jednotlivých zemí i přeshraničně. Máme tady skvělou příležitost eh, navýšit konkurenceschopnost eh, telekomunikačního trhu ku prospěchu spotřebitelům. Eh, její hlavní prioritou bude eh, zajistit, aby, elektroni- aby kodex elektronické komunikace poskytoval právní rámec v souladu se stávajícími a budoucími výzvami v oblasti digitalizace. No, potřebujeme eh, hospodářskou soutěž, v oblasti eh, telekomunikací a telekomunikačních sítí a zároveň eh, bránit práva spotřebitelů. Eh, paní Mici také bude klást důraz na otevřený přístup k internetu a odstraňování zeměpisných bariér. Nové předpisy musí uchovat konkurenci na trhu s telekomunikacemi, eh, tak aby operátoři, ať už jakékoliv velikosti nebo povahy, eh, si museli vzájemně konkurovat a získávat důvěru spotřebitelů pomocí kvality eh, dostupných cen a kvalitních služeb. Pokud jde o přístup na trh, kodex musí zajistit, aby noví hráči měli přístup k infrastruktuře za rozumnou férovou cenu tak, aby mohli vytvářet konkurenční tlak, který trh v tomto sektoru potřebuje. Musíme si dávat pozor ohledně toho, do jaké míry nově přijaté předpisy o e, investicích do infrastruktury e, ovlivní chování a praktiky e, aktérů po meziinstitucionální dohodě z minulého týdne byl učiněn krok k definitivnímu zrušení roamingových poplatků eh, a očekáváme, že tedy bude ukončena neopodstatněná cenová diskriminace v digitálním sektoru. Eh, uživatelé by si neměli dělat starosti s tím, zda posílají textovou zprávu ze své země nebo od někud jinut z Evropské unie. Poskytovatelé by neměli diskriminovat prostřednictvím cen svých služeb to, eh, odkud eh, přichází hovor nebo zpráva a kam míří. Eh, takže eh, při práci na tomto kodexu máme příležitost ukončit tuto neospravedlnitelnou diskriminaci na telekomunikačním trhu. Potřebujeme aktualizovat ustanovení o ochraně spotřebitele v souladu s vývojem na trhu. Což se týká tradičních platform, a pak dalších eh, nástrojů, jako je WhatsApp, Skype, eh, textové zprávy a další. Ukázalo se, že stávající úroveň ochrany není dostatečná. Takže se musíme dopracovat k pozici, ve které eh, bude pomocí technologií odstraněna veškerá bariéra na trhu. Děkuji vám moc krát. Já jsem stínovou zpravodajkou jménem ECR Nejprve jednu organizační věc. I e, já jsem e, musela odpovídat na dotazy různých aktérů, e, ať už poskytovatelů nebo spotřebitelských skupin, zájmových organizací a tak dále. Já budu organizovat kulatý stůl. Já jsem si tedy vyhradila několik chvil se svým týmem. Pokud vy budete mít čas se zúčastnit tohoto kulatého stolu, můžete přijít, obraťte se na mou kancelář. Reformy tohoto balíčku jsou chválihodné. Musíme zajistit, aby existovala silná hospodářská soutěž, abychom mohli stimulovat investice a přitom podporovat možnosti volby pro spotřebitele. A musíme se postarat o to, aby naše legislativa byla orientovaná do budoucna a podporovala inovace. Právě jsme dokončili práci na balíčku jednotného trhu telekomunikací a tam e, byly e, prvky, které se týkaly zejména ochrany spotřebitelů a práv koncových uživatelů. Eh, to jsme projednávali v našem výboru, do balíčku se to nedostalo a eh, my bychom to tedy měli naplnit nyní. Jsou tu nicméně eh, oblasti, které jdou značně do detailu. A my se musíme postarat o to, abychom postupovali opatrně. Musíme nastolit rovnováhu rovnovážnou atmosféru, která by podporovala investice a inovace na jedné straně a na druhé straně, aby zajišťovala eh, ochranu spotřebitelů. To je velice důležitá rovnováha, které musíme docílit. Pokud jde o eh, ochranu spotřebitelů, tak souhlasím se spravodajkou, když požaduje jednotný soubor pravidel. Nicméně eh, to je hezčí v principu, než jak se to v praxi naplňuje. Často je to poměrně náročný způsob dosáhnout cíle, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů. Musíme vytvořit rámec, který bude dávat jistotu podnikům, ale zároveň si bude uvědomovat, že existují e, rozdíly na jednotlivých trzích. Pak jsou to konkrétní ustanovení o požadavcích na informace, o bundlingu, e, práva na e, předčasnou výpověď. Ta, zkrátka je tady potřeba podpořit eh, pozici spotřebitelů. Já například os, můj osobní příběh. Já jsem podepsala smlouvu na dva roky. Můj pa, eh, pro, pro, 15-letého syna, pro 17-letého syna a e, já jsem ráda, že jsem je upsala na dva roky, protože možná se ke svému telefonu budou chovat lépe než k tomu minulému. Takže já mám nejen finanční důvody, ale i osobní, soukromé důvody k tomuto. Právě tak jsem se chtěla postarat o to, abych mohla dát předčasně výpověď, kdybych si to chtěla rozmyslet. Takže já jsem je upsala na dvouletou smlouvu, e, k což jsem tedy udělala s možností výpovědí. Takže e, Posílení postavení spotřebitele je také důležité. Pokud jde o bundling, tak často eh, mají operátoři eh, své důvody, proč dávají do balíčku eh, určité nabídky, určitý obsah. My jsme v minulém mandátu s Andrásem Švabem projednávali směrnici o hypotékách a rozhodli jsme se nezakázat takovéto svazování, ale spíše dát spotřebitelům právo vyvázat z toho balíčku některé prvky, pokud by si to přáli. Stejný princip si myslím, že by byl užitečný i zde. Pokud jde o informace, tak ano, je užitečné je poskytovat, zvyšuje to transparentnost, eh, poskytuje možnost srovnávání nabídek Ale víme také, že spotřebitelé nečtou všechny detaily, takže musíme najít nějaký rámec, který poskytne spotřebitelům klíčové informace, klíčové detaily a zároveň tady musíme dát prostor národním regulátorům eh, uspůsobit eh, předpisy. Pokud jde o eh, definici o OTT, tak souhlasím se spravodajkou, to neznamená všude vždycky to tež. Když pošlu textovou zprávu nebo facebookovou zprávu nebo zprávu ve WhatsAppu, tak mám pocit, že posílám to tež, ale ono to nutně negarantuje stejnou nabídku a měli bychom si dávat pozor s tím, abychom nebrzdili technologii v této oblasti. Pokud jde o USO, závazek univerzální služby, tak to je nesmírně důležitý nástroj. Je důležité, aby všichni spotřebitelé měli eh, přístup k funkčnímu přístupnému internetu, ale toho se dá dosáhnout mnoha způsoby. Eh, zejména ve venkovských oblastech je to problém. E, musíme e, si uvědomovat tuto problematiku a musíme vnímat také to, jak se to financuje. E, kdybychom to všechno hodili na úroveň členských států, tak si myslím, že by to nebylo ideální řešení. V takovém případě by Vlastně to souviselo s úspěchem EFSI, který cílí spíše na e, soukromé investice. Spíše ty modely partnerství soukromého veřejného sektoru by měly být používány. E, tady je potřeba zajistit flexibilitu ohledně e, plnění USO. Já se velice těším na další práci na této zprávě a doufám, že ty technické problémy prvního návrhu komise budou odstraněny co nejdříve, abychom se mohli dostat k samotnému jádru věci. Julia Reda, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajce. Podle mého názoru tohle je složitá legislativa a mnoho z těch bodů, které si žádají naší pozornost, už bylo zmíněno. Já se pokusím soustředit na ty body, kde IMCO má e, významnou roli, ale samozřejmě ta základní otázka je otázka definicí, otázka rozsahu působnosti a tady souhlasím s tím, že bychom se měli zabývat specifiky služeb OTT a v té debatě o rovných podmínkách se to občas trochu ztrácí, že existují rozdíly, zejména mezi telekomunikačními službami, které jsou poskytovány e, subjekty, které mají e, kontrolu nad infrastrukturou, zatímco u OTT tomu tak není. E, na jedné straně si uvědomujeme, že komise se snaží objasnit, co se vlastně rozumí službou elektronické komunikace, ale nejsme si přesně jistí, zda z dlouhodobého hlediska ten rozdíl mezi eh, komunikací závislou na číslech a nezávislou na číslech eh, bude příliš odolný vůči budoucnosti. Eh, každopádně myslím si, že nejlepší způsob, jak postupovat, je zajistit, aby existovaly pouze omezené závazky které by měly být rozšířeny eh, i na služby OTT, a to při přihlednutí ke specifikám těchto služeb. Pokud jde o práva koncových uživatelů, tak to je velice důležité téma. Souhlasíme s tím, že je zapotřebí eh, eh, předpisů konkrétních pro dané sektory, pokud jde o ochranu spotřebitelů. A pokud jde o posílení postavení spotřebitelů, musíme si uvědomit, že ne každý má to štěstí, že má v rodině předsedkyni výboru pro vnitřní trh, aby mu radila. E, takže e, horizontální pravidla pro ochranu spotřebitelů nestačí e, tak, jak je máme dnes. Když se podíváme ale na sektorová pravidla, tak bychom rádi zajistili, tak jako zpravodajka, určitou koherenci mezi návrhem digitální smlouvy na jedné straně a kodexem elektronické komunikace. Na druhé straně, pokud jde o ukončení smlouvy, trvání smlouvy a e, nabít, nabídky v balíčku. Například pokud jde o ty balíčky, tak by bylo matoucí, kdyby existovala pravidla v těch dvou návrzích a ta byla odlišná. Vítáme ustanovení o transparentnosti, e, která pomáhá e, uživatelům rozhodnout se, kdy přejít od jednoho operátora k druhému. To jsou například nástroje pro srovnávání nabídek, ty jsou velice důležité a chceme e, se také postarat o to, aby to, co už máme v nařízení o jednotném trhu s telekomunikacemi ohledně práv koncových uživatelů bylo zachováno. Například už máme pravidlo, že koncoví uživatelé si mohou svobodně volit terminálové zařízení. Proto je poněkud pochybné, proč eh, kodex elektronických komunikací hovoří o povinnosti informovat, povinnosti operátorů informovat o eh, koncovém vybavení, pokud nemají možnost ho nijak regulovat a omezovat. Eh, já myslím, že už asi skončím, protože musíme přikročit k hlasování. Potřebujeme vysokou úroveň ochrany spotřebitelů obecně, ale pokud jde o harmonizaci, jsme pro, pokud to bude úplná harmonizace na nejvyšší úrovni. U univerzálních služeb služeb myslíme si, že je velice pozitivní, že je tam zahrnuto širokopásmové připojení. Měli bychom být v tomto ohledu ambiciozní. A konečně v tom návrhu je bod, který se není ve výlučné kompetenci IMCO a to je e, právo uživatelů k přístupu na Wi-Fi. No, to si myslím, že je důležité, ale musíme se postarat o to, aby koncoví uživatelé neměli jen smluvní možnost toto učinit, ale aby také měli stejnou ochranu eh, na základě eh, směrnice e-commerce. Tak to je ode mě všechno, abychom už mohli hlasovat. Děkuji vám. A eh, poslední Kaja Kalas a potom komise. Prosím, vezměte to stručně. Já mám jenom dvě velice krátké poznámky. To jedno se týká linky 112. Tady si myslím, že nejde zase tolik o e, rovné podmínky mezi operátory telekomunikací a OTT. Tady jde zkrátka o to, že když někdo potřebuje pomoc, aby mu někdo zvedl hovor, aby ten hovor e, prošel. E, takže tady opravdu bychom se měli pořádně zamyslet, jak budou fungovat v praxi podobné záležitosti. A dále, co zmínila Julia Reda. Uh, to je otázka nabídek svázaných v balíčku. Když máte smlouvu, která má určité trvání, tak čím dál více dochází ke konvergenci eh, mezi eh, mobilním eh, fixním obsahem a audiovizuálními službami. Tady bychom měli dosáhnout konzistentnosti a úplné harmonizace, protože není možná situace, kdy e, smlouvy s balíčky mají některé části harmonizované na evropské úrovni a jiné harmonizované na národní úrovni. Děkuji. Děkuji, komise. Děkuji. My samozřejmě budeme pracovat co nejrychleji, my už pracujeme co nejrychleji na těch jazykových verzích, verzích a na otázce konzistentnosti. Také spolupracujeme s kolegy z DG Just, s vámi s vašimi kolegy z ITRE a s radou na otázce konzistentnosti se směrnicí o digitálním obsahu a také s Evropským aktem přístupnosti, co se týče osob s postižením. Vítáme podporu e, úplné harmonizace, kterou jsme tu dnes slyšeli, a také pro e, požadavky na informování a nástroje pro srovnávání. E, ještě vysvětlení k OTT. Náš přístup se nezakládá na nabídce pro spotřebitele, ale spíše opravdu na straně poptávky, na testovatelnosti z podhledu spotřebitele a e, na to, zda existují mezery v ochraně spotřebitelů. My si myslíme, že tam je mezera, co se týče bezpečnosti, soukromí a tak dále. Takže jsme zvolili přístup, který e, se soustředí na to, e, jaké povinnosti musí platit pro OTT tak abychom na ně neuvalovali všechny povinnosti. Pokud jde o linku 112, tak eh, bereme na vědomí vaše komentáře a k možnému rozšíření na eh, komunikaci nezávislé na číslech, tak eh, tady zpravodajka vyslovila určitou obavu. Tady je to otázka zda pokud uživatelé by migrovali pryč od číselných systémů, tak je potřeba zajistit efektivní přístup k nouzovému systému. Tady nejde o žádnou změnu paradigmatu. Pokud jde o balíčky nabídek, tak nechceme je zakázat, to v tom návrhu není. Myslíme si, že je to dobrá věc, spotřebitelům se to líbí, ale hrozí, že je jaksi eh, eh, možné spotřebitele omezovat pomocí těchto balíčků. Tím se chceme zabývat. A pokud jde o smluvní povinnosti, tak paní předsedkyně řekla, že spotřebitelé nečtou všechny detaily smlouvy a proto navrhujeme schrnutí smlouvy, ve kterém by eh, bylo vypíchnuto to hlavní ze smlouvy, ty hlavní body. A e, ještě k rozdílnosti cen. Nemyslíme si, že je potřeba regulace v tuto chvíli, protože se domníváme, že existuje dostatek alternativ, e, což je konsistentní s přístupem regulace OTT v některých aspektech a v jiných částech e, kodex navrhuje harmonizovat určité sazby, což by mělo efekt snížení nákladů mezinárodních hovorů. Děkuji. Děkuji moc krát. Dito, ještě něco, anebo budeme rovnou hlasovat? Eh, já bych chtěla poděkovat kolegům za tuto první výměnu názorů. Myslím si, že se ukázalo, že je to složitá problematika a že nás čekají ještě zajímavé diskuze v nejbližších týdnech a měsících. Doufám, že kromě toho kulatého stolu eh, také slyšení výboru IMCO přinese jasno do některých otázek a já se velice těším na další spolupráci s kolegy. Děkuji moc krát, takže 21. března se koná veřejné slyšení. A nyní budeme hlasovat, říká paní předsedající. Děkuji. A budeme hlasovat o návrhu pana Koferatyho, je to digitalizace evropského průmyslu. Ráda bych se zeptala, nebo vlastně oznámila ještě jednu věc, já už jsem o tom hovořila na začátku dnešní schůzky ohledně programu ve čtvrtek. Je tam několik bodů, které jsou naplánovány na čtvrtek odpoledne. Pokud hlasování ohledně homologizace bude krátkým hlasováním, tak já bych poté ty další body urychlila a vlastně bych je vzala dopoledne na našem programu. Někteří poslanci budou jistě potěšeni tím, že jim čtvrtek odpoledne vrátíme. Takže ještě jednou, pokud tam je něco odpoledne ve čtvrtek, tak prosím, abyste si sledovali e-maily, protože já se budu snažit, aby jsme vzali tyto body, pokud to bude možné, v, už v těch dopoledních hodinách, pokud teda to hlasování bude rychlejší, protože zatím jsme tam eh, vyčlenili docela dlouhý slot. A nyní budeme hlasovat o zprávě Serča Koforatyho, která se týká digitalizace evropského průmyslu. Kompromis 1 pro, proti, zrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, Desítka, promiňte, říká paní předsedající, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička, Promiňte, paní předsedající říká 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, vypadá. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schvále, vypadlo. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka pro, promiňte, říká paní předsedající dvanáctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém textu v této pozměněné formě. Můžeme hlasovat. Hlasujeme elektronicky. Takže 30 hlasů pro, jeden hlas proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřejeme Sergiu Koferatimu. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. The sooner I see the voting list for Thursday, the Čím rychleji budeme mít hlasovací seznam k dispozici na čtvrtek, tím rychleji se nám povede to všechno zvládnout, takže děkuji. A dalším bodem na našem dnešním programu je zpráva Antonia Lópeze Istrise Whitea a je to zpráva, která se týká internetové konektivity pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost. Jde o Evropskou gigabitovou společnost a 5G. Jde o projednání návrhu tohoto stanoviska. ITRE připravuje plnohodnotnou zprávu na základě sdělení komise, která se týká akčního plánu a 5G a na základě článku 53 náš i rozpočtový výbor k tomu přispívá stanovisky. My zde máme našeho zpravodaje, kterým je pan López Isturiz White a tím tomu dávám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych zdůraznil následující věc. Myslím si, že je správné, že hovoříme o možnosti zvýšení potenciálu tohoto sektoru, který představuje další potenciál růstu a tvorby pracovních příležitostí pro naši ekonomiku. Jde o něco, co bude ke prospěchu všech našich občanů a v souladu s naším volebním mandátem. Všichni jsme si vědomí toho, že je to záležitost, která má dlouhodobý dopad, která bude mít dlouhodobé výhody. Nejde o nějakou krátkodobou politiku. Jsme nesmírně potěšeni tím, že můžeme spolupracovat na budování lepší, kvalitnější společnosti a budoucnosti pro půl miliardy evropských občanů. Hovoříme zde o těchto mobilních eh, technologiích, sítích, technologiích typu 4G. V této oblasti jsme trošku ztratili naši konkurenční schopnost a konkurenční výhodu a proto se začínáme zabývat co možná nejrychleji technologii typu 5G. Pokud jde o internetovou interkonektivitu, růst a pracovní místa, koheze a oblast soudržnosti je jasnou příležitostí pro vytvoření konkurenceschopného, kvalitního interního trhu a stanovení vysokých ambicí. Chceme vytvořit více pracovních příležitostí, chceme nakopnout růst bohatství v celé Evropě. Samozřejmě, že nám leží na srdci technologická revoluce v mnoha těchto sektorech. Snažíme se o instantní transfery, snažíme se o podporu cloudového výpočetního systému, snažíme se o to, aby jsme byli inovačními průkopníky na tomto poli a to globálně. Nejenom v tradičních sektorech, tradičních biznesech, tradičním odvětví, ale samozřejmě v oblasti nových technologií. Rád bych zdůraznil tři následující body. Pokud jde o novou technologickou revoluci, měli bychom hrát průkopnickou roli. Toto je strategická křižovatka pro rozvoj celé Evropské unie v tomto ohledu. Právě proto by plán Evropské komise mohl být takovou nití, která nás provede tímto vývojem. 5G technologie, to je pro nás zásadní způsob, jak začlenit všechny naše občany a podniky do jednotného digitálního trhu. Širokopásmové internetové přístupy, mobilní internet, všechny tyto možnosti by měly být k dispozici všem našim občanům, nejenom těm, kteří žijí ve městech, ale i na venkově. Rádi bychom samozřejmě, aby i lidé ve vzdálených místech se těšili stejným benefitům a výhodám jako naši občané ve městech. Proto je zásadní, abychom investovali do těchto oblastí, abychom reagovali efektivním, účinným způsobem, pokud jde o nástup technologií typu 5G. Evropská unie by měla být průkopníkem na tomto poli. Musíme být globálním lídrem, to je pro nás, pro všechny zásadní nesmírně důležité, abychom dosáhli stanovených cílů a právě proto naše politiky musí být orientovány do budoucna. Musí to být politiky, které podporují investice, které podporují rozvoj, vývoj, flexibilní, velice pružný přístup. Musíme být konkurenceschopnými, využívat inteligentní smart technologie a zároveň investice, které by nakoply růst a vytvořily konkurenceschopné prostředí pro podnikání, pro inovace, pro další růst, pro výzkum a zároveň pro středí, které bude atraktivní pro další investice a bude ke prospěchu všech našich občanů. Musíme harmonizovat osvědčené postupy, osvědčené praxe, musíme harmonizovat jednotlivá pásma, hercová pásma, která jsou pro nás velice důležitá. Musíme samozřejmě pracovat i v oblasti bezdrátového propojení a zajistit stabilitu pro investice a především soukromé investory, pokud skutečně chceme úspět v tomto našem obrovském úsilí. Toto je důležité, i pokud jde o harmonizaci frekvenčních pásem pro pod úroveň 600 MHz. Toto je pro nás zásadní, pokud 5G technologie skutečně chceme uvést do provozu a to do konce letošního roku 2017. Pokud jde o průmyslové standardy, které v tomto odvětví převládají, pokud jde o internet věcí, toto všechno musí být dáno v soulad s novými technologiemi, musí to být dostatečně přizpůsobeno novým podmínkám, protože je to zásadní pro rozvoj internetu věci do budoucna. My musíme vést na tomto poli, především pokud jde o standardy a normy těchto oblasti. oblasti. Potřebujeme moderní technologie, moderní platformy, vysokorychlostní konektivitu v celé Evropské unii. Nebude-li tomu tak, bude Evropská unie zaostávat, když hovoříme o dalších investicích, investicích do vzdělání, do zručnosti, do dovedností na tomto poli a to by mělo samozřejmě negativní dopad na konkurenční výhodu, kterou Evropská unie má. Právě proto stabilizace 5G technologií je zásadní prioritou, chceme-li zamezit fragmentizaci našich trhů, chceme-li posílit interoperabilitu, standardy a normy v této oblasti. Je totiž naší povinností spolupracovat na tomto poli a zlepšit podmínky interního trhu, který tímto chceme dopracovat a dokončit. Evropská komise by měla hrát vůči roli ve stanovení globálních norem a globálních standardů pro 5G technologie, které by měly být k dispozici do roku 2019. Tímto způsobem bude moci plně čerpat a těžit z nových technologií a platform. Akční plán Evropské komise pro nástup 5G technologií v rámci celé Evropské unie je zásadním a může vytvořit potenciálně několik tisíců dalších pracovních příležitostí, i přesto, že růst této oblasti je zatím minimální. Rád bych hovořil o potenciálu zvýšení pracovních příležitostí, které je zásadní pro Evropskou unii s ohledem na vysokou nezaměstnanost. Potřebuje dynamický, velice silný, odolný, pružný vnitřní trh dokončení a dopracování jednotného digitálního trhu, který bude dynamickým trhem. To je cesta vpřed ke konsolidovanému růstu a k vytvoření kvalitních pracovních příležitostí, pracovních míst. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich poznámky, návrhy, připomínky. Nedávno jsme pracovali na podobné zprávě. Vždycky jsem byl otevřen vašim návrhům a potenciálním změnám či vylepšení tohoto stanoviska. Děkuji vám za pozornost, paní předsedající. Tak a nyní socialisté. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, I děkujem, děkuji rovněž Antoniovi za jeho úvodní vystoupení. Tady v podstatě své politické cíle sdílíme. Je třeba říci, že strategie 5G je v podstatě součástí globální strategie, kterou by se měla, pokud chce být konkurenceschopnější, řídit i Evropa. Chce-li si opravdu udržet hospodářský růst, pokračovat v něm a zajistit, aby vnitřní trh byl skutečně jednotný a využíval všech výdobytků nejpokročilejších technologií. To vše je součástí cílů komise, které si stanovila ve smyslu propojenosti. A zároveň to opravdu je velká šance pro Evropu nikoli pouze hospodářsky, rovněž i sociálně a environmentálně. Tady musíme stavět na technologii 5G. Těch důvodů je vícero. Díky ní se dá zlepšit například služby v medicíně, ve zdravotnictví, služby poskytované na dálku, mnohé se dá z pohledu ochrany životního prostředí tím pádem řešit, eh, vozidla mohou být šetrnější vůči životnímu prostředí, poskytování služeb, konference se mohou konat i elektronickou cestou. Takže i to je důvodem, proč se obracíme na Evropskou komisi, aby tento projekt nepodceňovala, protože jak už pan zpravodaj předeslal, ono už je téměř pozdě. Ta strategie už přichází téměř s křížkem po funuse. Pokud budeme nadále zaostávat a budeme liknaví, tak se dostáváme do nevýhody. Musíme tomu projektu vdechnout důvěru, abychom do toho vlaku budoucnosti naskončili včas a zároveň, aby na nás nezanevřeli ani investoři. Dobré úmysly, konstatování sdílené cíle, to samo nám zatím nic neposkytne. Až konkrétní pokrytí technologii 5G eh, povede k přilákání nových soukromých investorů. Proto musíme mít svižně vypracovanou ctižádostivou strategii, aby i infrastruktura už byla na místě. Co nejdříve? Když eh, se snažíme odhadovat finančně, tak Evropská komise hovoří 500 miliard eur že je potřeba, aby tyto technologie mohly být eh, vyvinuty a zavedeny. A tady počítáme zejména se soukromými zdroji. A aby tedy toto mohlo být nakopnuto, tak potřebujeme mít konkrétní pravidla pro tyto investice a pro tyto investory. Pokud budou přijata, tak se už vše pak rozběhne. Já se tedy obracím s apelem na komici, aby zrychlila, aby připravila živnou půdu investorům a zároveň, aby jim nabídla i právní jistotu tyto technologie dále vyvíjet a zavádět. Dále záleží na tom, aby tam nebyla velká propast ve srovnání s minulosti. U technologického pokroku jsme často svědku takovýchto propastných rozdílů, které vznikají například mezi životem na venkově a ve městě, nebo podnikem, který nemá přístup ke komplementárním technologiím a tím, který má a i skupinami občanů. Takže už dnes se musíme zabývat i touto otázkou. S tím, jak ta technologie se stává stále přístupnější, tak se musíme snažit překlenout potenciál těchto propastných rozdílů, které by tvořily eh, kontrast eh, ve společenském smyslu. Eh, technologie by měly být potenciálně přístupné všude a my se obracíme na komisi s tím, aby sama byla tím kmotrem, tou kmotrou všech inovací a postarala se i o malé střední podniky, aby oni nezůstali někde na cestí. A další věc. Určité záležitosti musí být vyjasněny. Například potřebujeme vdechnout nový smysl normám a standardům pro využívání technologie 5G. Spravodaj zde konkrétně hovoří v tom třetím odstavci o fiskální odpovědnosti. Případně tomu říká rozumná daňová politika. To já bych rád se dozvěděl něco více o tom, jak by to mělo vypadat. To si rozhodně zaslouží hlubší diskusy a i na půdě mezi interinstitucionální, jak by taková daňová politika měla vypadat a jak si ji představuje i pan zpravodaj. A já se těším na další spolupráci. Děkuji, Richard Sulík. Děkuji. v úvodu bych rád podpořil pana Mejdla. Já tady nemohu než souhlasit. Pokud eh, může komise být v něčem nápomocná, tak právě při zavádění standardu 5G a pravidel. Například u frekvenčních pásem. Akční plán 5G zatím neobsahuje příliš mnoho podrobností, proto i já nemohu než být stručný. Jen zde konstatuji, že podporuji mezi odvětová partnerství pro průmysl eh, mezi telekomunikačním a netelekomunikačním odvětvím a tak dále. Co mě osobně velice potěšilo, to je poznámka komise, která zazněla v jiném dokumentu, který se jmenuje Evropský elektronický komunikační kodex, totiž, že zjednoduší regulační politiku v oblasti 5G. Evropská komise má za úkol stanovovat pravidla a regulační rámec, ale ono právě to je o tom, že by měla stanovit pouze to, co je nevyhnutně nutné. A jinak se opakuji ve srovnání se svým předchozím vystoupením, totiž ono je iluzorní si představovat, že Evropa, případně celý evropský eh, sektor průmyslový by byl schopen zavést 5G úplně do důsledku všude na evropském území. Pokud opravdu v tom nejmenším v té výzce na konci všech cest bude 5G, tak už ve velkém městě bude i tak už něco nového a dalšího. Takže s tím nepočítejme. Ale věnovat se plánu zavést 5G v té míře, abychom neostávali za konkurenci, tak to se dá eh, jen přivítat. To stojí za podporu. Děkuji. se sami. So Martin Lockgard's not here. Is... Lockgard zde není, je tady někdo za zelené? A Hadita je tady za Mortena. Děkuji. Nejdříve chci Mortena omluvit. Vítá eh, ty koncepty, které eh, komise uvádí v těch dvou sděleních a děkuje zpravodaji za návrh stanoviska. Je přesvědčen, že jak 5G, tak gigabajtová společnost by si vlastně zasloužili každá své stanovisko. A návrh stanoviska ITRE je obtížné se v něm vyznat z toho důvodu, protože se vybavuje okamžitě vánoční stromeček. Přičemž oba tém, obě témata jsou nesmírně důležitá z pohledu digitálního trhu a musíme se zajistit, se ujistit, že i ze strany IMCO to bude zcela jasně snějící text, takže přijde s určitými pozměňovacími návrhy, které se budou snažit vypíchnout priority a to základně, oč tam jde. Paní předsedající, někdo za zelené, někdo ještě za nějakou jinou politickou skupinu, nikoliv, dobrá tedy. Spravodaj má slovo, ne, už ne, někdo za komisi, chtěla by komise se k tomu vyjádřit, ano, tak dobře, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Jménem komise bych chtěla pouze říci, že vítáme určité prvky toho stanoviska, které nám dnes bylo představeno. Zejména z pohledu eh, gigabajtové společnosti je důležité zdůraznit, že kvalitní moderní struktura pro konektivitu je eh, nutný předstupní, nutná předstupní podmínka nikoli pouze pro gigabitovou společnost, ale i pro digitalizovaný jednotný trh. Takže rozhodně jsme naladěni na tu vlnu, která zde byla dnes vyjádřena že totiž klíčově zásadní bude, aby venkovské oblasti nezaostávaly, za tím vývojem, i když samozřejmě souhlasíme s panem Sulíkem, že se to nedá brát doslova, že ne eh, každá chatička hm, někde na konci cesty se dočká 5G technologie, ale ta cílová hodnota rok 2025, která se uvádí v těch dokumentech, aby eh, každé evropské město bylo eh, schopno upgradeovat se 100 MB na vteřinu na 5 e, GB, spočívá v tom, že nejsme ochotni investovat e, peníze, zejména veřejné peníze e, k této ambici, pokud to bude příliš drahé, případně technologicky nemožné. Protože budeme spíše počítat s tím, co bude ve světě běžná norma. Co se týče investic, tam souhlasím, že výzva čistě finančně pojata je stále ještě poměrně silná, ale zdůrazním, co už zde zaznělo, doufáme, že přece jen nám odsouhlasíte to, že když máme politické, regulační a jiné, tak aby abychom využili všech pák k tomu, abychom se stali prosíťovanou společností s vysokým potenciálem, která mm, umožní dobré fungování digitálního jednotného trhu. Ještě já si dovolím, já rozhodně věřím, že i venkovské oblasti musí být propojeny, že i na těch záleží, i když samozřejmě chápu, že když nějaký operátor se snaží propojovat města, tak tam dává tu krabičku co 200 metrů, aby to fungovalo. No a to se samozřejmě toho se nedá dosáhnout. Takže i tam budeme muset tomu přistupovat jinak. A to propojení se musí pak chápat jinak na venkově a ve městě. A s tím se musí počítat. Zpravda ještě? Ne? Dobrá, konec. Takže pokračujeme dál. Tady pouze už řeknu, že lhůta pro podávání pozměcích návrhů je na svatého Valentína. To je proto, že my tajně ale intenzivně milujeme 5G, takže na svatého Valentína ve 12 hodin v poledne. Další bod pořadu jednání. Pascal Durand a jeho zpráva. Týká se delší životnosti výrobků a výhod, které to přináší pro spotřebitele i společnosti. Um, Pan zpravodaj rozhodně musel dlouho čekat na to, než se mu to podařilo, podařilo přeložit, ale nyní už má slovo. Oui, merci euh, Vicky, euh, très, très rapidement, même Rád bych poděkoval Vicky samozřejmě. Možná, že pro svatého Valentína toto moje téma není až tak atraktivní, i přesto je to oblast, která je relativně důležitá. Jestli dovolíte, trochu bych objasnil celý kontext, ve kterém byla tato zpráva připravena. Víte, my jsme tak nějak kolektivně dospěli k následujícímu závěru. My jsme dospěli k tomu, že v Evropě máme opravdu obrovské potíže. Obrovské potíže vyvíjet naše jednotlivá odvětví, naše jednotlivé průmyslové oblasti, které by byly kvalitní. V podstatě by to mělo být takovou evropskou značkou, ta naše kvalita. Naopak my zde ztrácíme mnoho pracovních příležitostí a naši spotřebitelé bohužel se nám odvrací. Na konci roku 2013 jednomyslně rada přijala následující závazky. To znamená, že to byli zástupci jednak zaměstnanců, zaměstnavatelů, jednotlivých odvětví. V podstatě jsme dospěli k závěru, že bychom se měli věnovat to udržitelnosti a trvanlivosti našich produktů a zároveň, abychom udrželi kvalitní odvětví a aby naši spotřebitelé měli možnost lépe pochopit to, o jaký produkt jde, který produkt si kupují a jaká je jeho skutečná kvalita. Čili my jsme se nezaměřovali v této oblasti pouze tím plánovaným zastaráváním produktu, to je ten problém, který je předmětem národní legislativy, ale i evropské legislativy. V podstatě vlastně je to plánované zastarávání, které umožňuje tímto způsobem zastarávat naše produkty průmyslového charakteru. Často se o tom ale nehovoří. To, že výrobci skutečně záměrně chtějí tímto způsobem zkrátit eh, životnost svých produktů, to není téma mé zprávy. Já se snažím především o to, aby naše odvětví, aby evropská odvětví opětovně začala produkovat, začala vyrábět a abychom skutečně uh, těžili z toho, že naše pracovní síla je nesmírně kvalifikovaná, že máme úžasné technologické postupy, výhody, které jsou srovnatelné s tím, co vidíme ve světě. A samozřejmě to kupní síla, která je nesmírně vysoká, protože naši spotřebitelé jsou připraveni skutečně platit za kvalitní výrobky. Čili toto je ten kontext. Bylo zde několik různých studií, které jsme provedli, které jsme implementovali, včetně našeho výboru. A máme zde například i od paní Šaldemouze stanovisko. To připravil právě její výbor Envy a v tomto stanovisku vidíme velice Jasně, my se k tomu ještě za chviličku eh, dostaneme. Nalez určité konvergence a konvergenční body, které jsou důležité. Já zde nebudu samozřejmě zacházet do nějakých podrobností, protože mám vymezený čas, ale jaké jsou ty hlavní směry? na kterých eh, jsme pracovali. Je tak to, co je důležité pro naše spotřebitele a co je velice důležité pro naše odvětví. A to je opravitelnost výrobku, opravitelnost produktů, například iPhone, takový klasický příklad. Například v současné době máme iPhone 7 a v podstatě až do čtyřky vlastně ta baterka byla součástí tohoto telefonu a i když tento telefon fungoval úžasně, tak v podstatě jsme nemohli nějakým způsobem, vlastně tímto způsobem ani to vyměnit, čili to byl obrovský problém. Například u automobilu samozřejmě můžete vyměnit pneumatiku a najednou zde byla v podstatě vlastně zdá se, že Apple vlastně chtěl nebo vytvořil tento produkt tímto způsobem spotřebitelství do kolo. V podstatě to není vůbec žádný problém, protože si koupí vlastně další nový model. Ovšem to stojí stojí dalších 800 euro a mnoho našich spotřebitelů nemá takové finanční možnosti. To znamená, že na základě určitého tlaku amerických spotřebitelů jsme dosáhli toho, že skutečně tato baterka například už tam není eh, pevně nalepená, ale je vlastně upevněna určitými šroubky, které umožní její výměnu. To další prostě možnosti samozřejmě mohu uvést další, řekněme, nějakou pračku, když je tam nějaký problém ohledně elektroniky, celý ten blok je, řekněme, pevně v této oblasti zakotvený a v podstatě vlastně byste museli koupit novou pračku jenom proto, že ta elektronika již selhala, což podle mě není normální, není to v pořádku. Čili to je právě ta možnost opravitelnosti. Pan kolega Šváb jistě se mnou bude souhlasit. V posledních několika letech právě v Německu v oblasti oprav, v tom odvětví oprav, navýšili obrovské možnosti v oblasti pracovních příležitostí. Dále je to, já nevím, mohu uvést další příklady i v oblasti odpadu, v oblasti, řekněme, kovových odpadů, v oblasti náhradních dílů a tak dále. Toto jsou všechno možnosti pracovních příležitostí, Toto je velice důležité, my musíme dovážet mnoho těchto produktů, stojí nás to mnoho energie, mnoho finančních prostředků, čili o co bychom se měli snažit? Měli bychom se všichni snažit o to, paní předsedající, aby zde došlo samozřejmě z podniky i z odbory k určité dohodě. Samozřejmě, že nechceme nějaké překážky, které by byly neakceptovatelné pro naše trhy. To je jasné, ovšem chceme, aby skutečně došlo k jednoduché implementovatelnosti. To znamená navýšit opravitelnost našich výrobků a samozřejmě je důležité prodloužit životnost našich produktů. Ze skutečně na to můžeme pouze vyhrát a získat. Budou to kvalitní produkty, ať jsou to naše automobily, například to vidíme v Německu, můžeme to vidět u našich elektrospotřebičů, domácích spotřebičů. Skutečně chceme, aby Evropa se stala skutečně oblastí, ve kterém naše produkty jsou kvalitní, mají dlouhou životnost a můžeme na ně být pyšní. A dále je to informovat z našich spotřebitelů. To je další zásadní záležitost. Jakmile si koupíte nějaký produkt, to je otázka sociální volby. Samozřejmě, že chudí si koupí produkt, který je nejlevnější, ovšem ten byl většinou vyroben někde v Číně. To znamená, že to vlastně pro nás nemá žádný přínos. Pro evropská odvětví, pro naše příjmy a tak dále. To znamená, že vlastně a tento produkt musí poté velice rychle vyměnit a koupit nový, čili v konečném důsledku je to stojí mnohem více Nebudu již, paní předsedající, prodlužovat. Já se těším na poznámky, připomínky všech kolegů k mému tématu. Co je ale nesmírně důležité, je, aby skutečně jsme ochránili i naše suroviny aby naše produkty byly opravitelné a měly dlouhou životnost. Čili to je to hlavní z mé zprávy. Děkuji, paní předsedající. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan Schenfield je stínovým zpravodajem za EPP. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já bych rád řekl následující věc. Já mám trochu problém s touto zprávou. Pana zpravodaje, mohl bych to říci ve zkratce následujícím způsobem. Velká Británie se rozhodla vystoupit z Evropské unie. tom okamžiku, kdy k tomu došlo, tak mnoho našich lidí bylo nesmírně překvapených a v podstatě si ani neuvědomili, k čemu došlo, nedokázali nějak odpovědět na tuto otázku. Možná si v tom období ani nepřečetli tuto zprávu. Já si myslím, že někteří se v Evropské unii snaží, a bohužel i zde na půdě Evropského parlamentu, se snaží měnit realitu, snaží se měnit to, jak vypadá jí tržní vztahy. Myslí si, že možná svět bychom mohli nějakým způsobem charakterizovat procedurami, paragrafy, normami, standardy a že v tom případě bude náš svět ideálním světem že to bude takový ten krásný svět, ve kterém nebude existovat zlo, ve kterém bude pouze všechno pozitivní, dobré, produkty budou věčného charakteru, životnost bude skutečně nekonečná, možná dokonce tyto produkty budou i zdarma. Ve světě už jsme viděli takové pokusy, taková řešení. A to nejenom v jednotlivých zemích, ale tak, jak vidíme, například Evropskou unii, tak to byla právě realita v mnoha uskupeních, to znamená různé politické nebo ekonomické uspořádání, které se snažilo o to v těchto spolcích, aby všichni měli na všechno právo a to na té nejvyšší úrovni. No ovšem, to již je za námi. Možná ještě někde ve světě budete mít možnost navštívit taková muzea. Jedním takovým je Kuba a druhým Jižní Korea. I v těchto dvou zemích ještě někteří věří v to, že tyto ideje jsou zrealizovatelné. Ovšem ve většině dalších částí světa, včetně země, kterou reprezentuji já, již jsme po několika desetiletích zjistili, že takové fixní ideje jsou pouze fixními ideemi a že v podstatě nic konkrétního nepřináší. Moc se omlouvám za tento úvod, paní předsedající, ale Již na základě mého krátkého působení v Evropském parlamentu jsem přesvědčen o tom, že možná taková nejhorší oblast, která by měla být skutečně odmítnutá, my zde vidíme, že v podstatě najednou se to všechno tak nějak radikálně podporuje, extrémní návrhy jsou zde podporovány právě z této oblasti. Já osobně bych si přál, aby toto téma se nedožilo ani možného hlasování. To je můj osobní názor. A pokud tomu tak bude, tak bych rád alespoň zdůraznil, že k tomuto konkrétnímu textu předložíme mnoho pozměňovacích návrhů. Víte, já samozřejmě nechci předkládat pouze negativní argumenty. Pokud bychom zde měli hledat cokoliv racionálního a pozitivního, tak možná jedině ta otázka ochrany životního prostředí, to je jediná věc, která je důležitá, protože samozřejmě civilizace 21. století by měla přemýšlet do své budoucnosti i v kontextu prostředí, které nás obklopuje. Ovšem, když hovoříme o ekonomice, tak v průběhu staletí nikdo nepřišel s, s lepším nástrojem, pokud jde o rozvoj a pracovní příležitosti a na druhé straně možnosti pro naše spotřebitele, než je trh. Ovšem tato zpráva podkopává trh a chce, abychom v budoucnosti všechno regulovali pouze ekonomickými dokumenty a standardy a to podle mě není možné. Právě proto se abstrahuje tato zpráva od zásad a podmínek trhu a zároveň ekonomických podmínek, které se týkají rozpočtu zemí a Evropské unie, je odtrženo od zásad a principů trhu práce. Jsou to úžasné ideály. Samozřejmě je úžasné, když je posloucháme, když si o tom čteme. Ovšem může to mít totálně obrácený dopad, radikální dopad, který bude znamenat pouze zhoršení situace našich lidí. Pan kolega hovořil o iPhoneu například, problém s baterkou. Já vám mohu říci, vážený pane kolego, že já, když jsem měl takové problémy, hm, tak jsem zjistil, že Apple neuznává práva spotřebitele. A právě proto jsem se rozhodl iPhone již nekupovat a koupil jsem si Samsung a hotovo. Tak funguje trh, pane kolego, a nemusí mi někdo prostě něco vnucovat. Já prostě, když se mi nelíbí iPhone, tak si koupím Samsung a je to v pořádku. Nebo ty vaše příklady, které jste uvedl, pane kolego, že ti chudí občané si mohou kupovat pouze opravdu ty nejnekvalitnější, nejlevnější věci bez ohledu na to, kde se produkují. Pokud bude mít pouze totiž produkty opravdu kvalitní a úžasné, tak prostě si chudí nebudou již moci koupit vůbec nic. Taková je realita, pane kolego, takový je svět. Víte, dlouhotrvající produkty, kvalitní, to prostě jsou produkty, které si kupují ti, kteří si to mohou dovolit a zvělí občané bohužel se mohou těšit z těch možností a příležitostí, které jim život přináší. Nemůžeme, pane kolego, úplně všechno vyrovnat nějakými předpisy. Musíme samozřejmě se snažit o vyrovnávání životní úrovně našich občanů, ale takovou ucelenou, holistickou, hospodářskou, ekonomickou politikou, pane kolego. A ve vašem textu já jsem se o něčem takovém nedočetl. Děkuji vám. OK. Lisa Jakonsari. Lisa Jakonsari, prosím. Je to tak správně? Prosím. Děkuji, to bylo velice osvěžující, co jsme právě teď slyšeli, ale já musím říci, že jsem jiného názoru. E, tržní ekonomika je samozřejmě skvělá věc, ale jsou potřeba pravidla, e, ochrana spotřebitelů, e, normy ochrany životního prostředí a tak dále a tak dále. A to je tedy na tržní ekonomice to dobré. A pokud jde o samotnou zprávu, tak já nesouhlasím se zpravodajem. A sice, že to není nijak sexy zpráva. Naopak, e, tohle e, se bezprostředně lidí týká a jsou produkty, e, které mají životnost jeden rok. Kávovar po jednom roce může dopadnout tak, že víko už nejde zaklapnout například eh, a výrobce potom nebo eh, Výrobce potom řekne, tady je taková eh, malá plastová součástka, která způsobuje, že ten produkt vydrží jenom jeden rok. To je samozřejmě nepřípustná situace. Ten návrh je dobrý a pokrývá mnoho důležitých vodů. V konečném důsledku záleží ale na spotřebiteli, jak chce vynaložit své peníze. Zda ty produkty s krátkou životností bude kupovat, anebo zda si eh, obstará něco eh, trvalejšího. Eh, jak už tu zaznělo, musíme dávat spotřebiteli více informací a také nabízet pobídky. Pobídky k tomu, aby se vyráběly udržitelnější produkty. Například nějakou etiketu, nějaký label. To by byl krok správným směrem. Dále pokud jde o záruku, tak v průběhu záruční doby musí mít spotřebitel možnost eh, dostat eh, kompenzaci eh, anebo požadovat opravu. Já v tomto eh, ohledu nemohu souhlasit se zpravodajem. Potom eh, důležitý bod druhý. Eh, musíme zcela jasně říci, že kupec nemusí prokazovat, jak vznikla škoda. Tak, jak to také jasně objasňuje naše kolegyně ve svém textu. Aby mohla být provedena oprava, tak jsou samozřejmě potřeba náhradní díly. Abychom vzali ten příklad iPhoneu a dalších, tak ty ukazují eh, poměrně jasně, že když se rozhlednete kolem, tak eh, existují už teď eh, malé obchudky, kde se mobily opravují. To ukazuje, že trhy jak si drží, drží krok pomalu. A dále, o co tady vlastně jde? Jde o to, že chceme kvalitní, eh, vysoce hodnotné produkty vyráběné v Evropě. Eh, chceme tu značku Made in Europe. U podřadných produktů eh, až špatné úrovni ochrany spotřebitelů není možné obstát v konkurenci. A proto je důležité, co stojí v tomto textu. Tady, eh, tedy z, produkty se záměrně krátkou životností se tady píše. Co to znamená? Je to samozřejmě samo o sobě špatné a my, eh, parlament, to musíme také jednoznačně odsoudit. To je eh, všechno jen ne kruhové oběhové hospodářství. Nesouvisí to vůbec nijak s klimatickou změnou, s ochranou životního prostředí. Eh, mohli bychom si eh, vytknout jako dlouhodobý vzdálený cíl eh, odstranit tyto produkty s krátkou životností. Tady souhlasím se zpravodajem v tom, že spotřeba udržitelnost a zaměstnání. To je pro lidi důležité a to by ukázalo, že se zabýváme důležitými věcmi, které se týkají každodenního života lidí. Děkuji. Já tu mám eh, poznámky od Dana Doltna, stínového zpravodaje za ECR, který se omlouvá, že tu dnes není. A chtěl by poděkovat zpravodaji za jeho práci na návrhu zprávy. Dále Dan říká, že tohle je zajímavé téma, které je patrně čím dál důležitější vzhledem k tomu, jak spotřební zboží je čím dál pokročilejší a využívá více zdrojů než kdy v historii. Je zapotřebí nastavit rovnováhu eh, mezi spotřebou a dopadem na životní prostředí a eh, podpořit eh, možnost volby spotřebitelů a cenovou dostupnost produktů. Je třeba, aby se firmy mohly uspůsobit cyklům kruhové ekonomiky, musí na to mít čas, což znamená, že e, je potřeba patřičným způsobem designovat produkty, ale také investovat e, do technologií a do pracovní síly. Pokud jde o konkrétní e, otázky, tak souhlasí s myšlenkou podporovat opravy, aby se snížilo množství odpadů a znečištění a ušetřily se náklady, ale nechceme, aby spotřebitelé uvízli v nekonečných cyklech eh, oprava závada, oprava závada, oprava závada až do nekonečna. Eh, v návrhu Evropské komise o hmotném zboží by eh, spotřebitelé ztratili právo na automatickou slevu nebo odmítnutí po jednom neúspěšném pokusu o opravu, což by mohlo znamenat, že spotřebitelé právě zůstanou v tom začarovaném kruhu oprava závada, oprava závada, což není přijatelné pro Dana. nebo pro ECR. Životnost. Mnoho e, výrobků, které mají dlouhou životnost, by měly mít záruku delší než jiné zboží a firmy by měly dostávat pobídky k tomu, aby vytvářely produkty, které vydrží déle, e, zvláště pokud jsou to produkty s vysokou hodnotou. Některé členské státy už jsou pokročilejší v této oblasti a spotřebitelé by neměli přicházet o práva, která už mají. A proto Dan vítá formulaci zpravodaje o minimální harmonizaci a těší se na další spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji na této zprávě. A jsem si jistá, že bude mít mnoho pozměňovacích návrhů. Pak mám ještě vlastní komentáře, ale to až potom. Teď Dita Charanzová za Alde. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji za tento návrh zprávy. Vítám tuto iniciativu, která má za cíl poskytnout rámec, v, v, v němž můžeme podporovat produkty s delší životností, vzhledem k tomu, že tato koncepce zatím chybí v evropské legislativě a politice. Není pochyb o tom, že prodloužení životnosti produktů přinese výhody v mnoha sektorech a v celé společnosti. Dva hlavní faktory přispívají k delší životnosti produktů. Je to spotřebitel a je to výrobce. Každý z nich potřebuje své vlastní pobídky k tomu, aby se aktivně účastnil, k, aby se účastnil prodlužování života produktů návrhy, které by pobízeli spotřebitele, jsou eh, pokryty v této zprávě, eh, ať už jde o odpad, eh, o informace, o harmonizaci na evropské úrovni ohledně životnosti produktů a o opravě výrobků. Musíme také vytvářet pobídky a podporovat inovace v ekodesignu, který by vytvářel trvalejší řešení pro produkty. Tato zpráva by měla jít ještě dále a lépe vysvětlovat detaily a jednotlivé kroky, které by mohli podniknout výrobci, aby prodloužili životnost svých výrobků. Pokud chceme dosáhnout posunu eh, k situaci, kdy spotřebitelé se budou aktivně účastnit eh, opětovného využívání nebo prodlužování životnosti produktů a výrobci budou produkovat efektivnější a trvalejší produkty, tak tady právě pobídky jsou klíčové, abychom toho dosáhli dosáhli. Nesouhlasím nicméně s tím vnucováním určitých postupů, jako je povinné označování etiketami. Musíme si dávat pozor při plnění našeho cíle informovat spotřebitele na to, abychom nevytvořili nadbytečné množství informací, informací, které spotřebitele spíše zmatou. Povinné označování životnosti produktů by mohlo nezáměrně eh, mít dopad na očekávání eh, spotřebitelů, eh, které, který by to mohlo zaměňovat se záruční dobou a tak dále. Pokud jde o návrh na digitální smlouvu, tak tam by mohly vzniknout další rozpory s těmito opatřeními. Totež se týká odstavce 17 a výzvy k eh, hodnocení dopadu, zesouladit označování životnosti s trváním právní záruky, což je v přímém protikradu s harmonizací legislativy, která právě probíhá. Pak jsou tu ještě další aspekty, eh, se kterými bych měla problém souhlasit z praktického pohledu. Například odstavec 21 zákona, který by se podle mého názoru nedal realizovat. Jak bychom mohli rozhodnout, co je co je nutná, nutné přizpůsobení k aktualizaci eh, přístroje. V takovém případě mají-li se aplikovat sankce, je potřeba jasná definice. Totež se týká odstavce 16, který se týká plánovaného zastarávání produktů. Vestavěné zastarávání eh, je částí tohoto tématu, ale musíme najít nejlepší způsob, jak se s ním zabývat. Těžko se prokazuje, zda e, životnost určitého produktu je záměrně naplánovaná anebo ne. A spoléhat se na whistleblowery, aby poskytovali tyto informace, to není životaschopné řešení. Je zapotřebí zabývat se dalšími možnostmi například vytvoření koherentního systému, který by umožnil testovat a detekovat e, e, metody plánovaného zastarávání aby to probíhalo nezávisle. Pak bych chtěla nějaké objasnění mechanismu stížností na evropské úrovně a jak by, by, jakým způsobem by byl vylepšením těch dvou mechanismů, které už máme, tedy systém alternativního řešení sporů a mechanismus řešení online sporů. Zase já vítám tuto zprávu, je to důležitý první krok k vytvoření jasné a koherentní politiky pro prodlužování životnosti zboží v Evropské unii. A podám několik pozměňovacích návrhů v tom smyslu, jak jsem nyní právě přednesla své poznámky. Těším se na další spolupráci a děkuji. Děkuji. Zague? Nikdo? Za EFDD? Marko Zulo? Prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji zpravodaji za jeho skvělou zprávu. Zpráva má za cíl prodloužit životnost výrobků. Já si myslím, že se na to musíme dívat eh, v rámci eh, pravidel nabídky a poptávky na trhu. Ty musíme mít na paměti. Samozřejmě, pokud trh je založen na produktech na jedno použití a na vyhození, tak s tím se pojí určité problémy. My jsme si na to zvykli. Zapadli jsme do, zapadli jsme do zvyku, že přístroj nejde opravit, tak si pořídíme nový. Nebo protože na přístroji už je vidět, že je starý. Což samozřejmě má negativní dopad na životní prostředí, na eh, využívání přírodních zdrojů eh, a tak dále. A nevždy je výhodou získat přístroj posledního modelu. A kromě toho mnoho pracovních míst tím trpí, protože se delokalizují a myslím si, že teď je právě na čase změnit smýšlení spotřebitelů a cílit na lepší opravitelnost, což by nám pomohlo prodloužit trvání eh, funkčnosti produktu. To by bylo dobře z hlediska socioekonomického i ekologického a také z hlediska eh, dovedností pracovníků. Opravit eh, produkt, to si žádá vysoce kvalifikované odbornosti opravářů. Opravářství to je sektor, kde se ztrácejí pracovní místa a je to sektor, který nelze outsourcovat. Další důležitou eh, stránkou eh, oprav je to, že je potřeba, aby probíhaly nezávisle. Jinými, jinými slovy, eh, náhradní díly nemusí pocházet od původního výrobce. To si myslím, že zlepšuje konkurenceschopnost, protože to přenáší zátěž na malé a střední podniky. A kromě e, snadné možnosti oprav je také e, zapotřebí se zabývat e, možností opětovného využití produktu, tak aby výrobek byl znovu užitečný, přestože už nemůže plnit na 100% svou původní funkci. Pak může být stále ještě využíván k něčemu. Já nesouhlasím s tou částí, která se týká softwaru. Software se stal důležitou složkou produktů a omezit tuto dimenzi si myslím, že eh, by ohrozilo konkurenceschopnost eh, daného sektoru. omezit vývoj softwaru eh, nějakým časovým hlediskem, tak tady si myslím, že upgradey mají svou roli. Není třeba aktualizovat pouze hardware, týká se to i softwaru. A je to ta stejná situace jako s těmi eh, iPhony. Nemůžeme připustit situaci, kdy povzbuzujeme spotřebitele k tomu, aby aktualizovali svůj produkt a potom z ničeho nic eh, ho nemůžou používat, protože to neumožňuje hardware produktu. Takže upgradeování se musí týkat jak hardwareu, tak softwaru. A konečně k záruce. Pan zpravodaj určitě ví, že stále ještě diskutujeme o legislativě o smlouvách. A podle mého názoru tady eh, to je společné téma, tady se to překrývá a musíme si dávat pozor na to, abychom si neprotiřečili. Protože zároveň s tímto tématem se jedná také o smlouvách. Takže máme zhruba 10 minut na pět řečníků, takže pouze pár minut na každého, prosím. Jako první Kristel Šaldemose. Děkuji moc krát, pane Durande, za skvělou zprávu. Tohle je velice důležité téma a není pochyb o tom, že chceme, aby naše produkty měly delší životnost. S tím by se pojila řada výhod. Bylo by to šetrné k životnímu prostředí, vytvářelo by to lokální pracovní místa, bylo by to udržitelnější a bylo by to ku prospěchu spotřebitelům. Eh, bylo by dobré, kdyby spotřebitelé mohli očekávat, že produkt, který si koupí, vydrží dlouho a bude dlouho fungovat. Takže najdeme způsob, jak toto všechno říkat jasně. Musíme do té zprávy začlenit mnoho aspektů. A já mám takový příklad ze Švédska. Nedávno eh, ve Švédsku padlo rozhodnutí snížit DPH na produkty, které se dají opravit. Takže když opravujete své kolo nebo boty, tak eh, máte výhodu nižší sazby DPH. Zároveň si můžete to, co jste za Zároveň si můžete náklady na opravu eh, odečíst z daní. Eh, to je, myslím si, skvělý příklad. Jiné členské státy se také snaží o to, abychom mohli produkty používat déle. Na evropské úrovni nemůžeme tvořit legislativu v této oblasti, ale jsem ráda, že spolu můžeme eh, komunikovat, hovořit spolu a hledat co nejlepší možné pobídky. Označování, labeling je další eh, dobrý nápad. Eh, já vím, že ne všichni kolegové s tím souhlasí, ale měli bychom s označováním něco udělat. Já jsem přesvědčená o tom, že bychom měli spotřebitelům dávat jasné informace o tom, jak dlouho může očekávat, že jeho produkt bude fungovat. Jestli to budou hodiny nebo dny, nevím v jakých řádech, ale zkrátka na to bychom se měli zaměřit. Tímto způsobem posílíme postavení spotřebitelů, dáme jim další nástroj do ruky, Zkrátka, aby věděli, jak dlouhou životnost mohou očekávat od určitého produktu. Vím, že to má potom další následky, tím se musíme zabývat. Každopádně děkuji zpravodaji za skvělou zprávu. Thank you, Madam Chair. Uh, I would... Uh, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já vítám tuto zprávu a rád bych poděkovala zpravodaji za velice komplexní přístup, samozřejmě, že nedostatek náhradní dílu, to, že je zde určité plánované zastarávání, O tom často slýcháme i u nás v Chorvatsku a proto jsem nesmírně ráda. Naše lidé se rovně stěžují na tuto problematiku a velice si vážím toho, že zpravodaj na to upozornil. Například náhradní díly. Spotřebitelé si často stěžují na to, že nejsou k dispozici a pokud jsou, tak jsou nesmírně nákladné, že je v podstatě mnohem jednodušší koupit si nový produkt, než opravit starý produkt. To bychom měli samozřejmě řešit směrnici o ekodesignu a o zárukách. 70% našich spotřebitelů by si přálo možnost oprav raději, než koupit nový produkt. Výbor pro ekonomické a sociální záležitosti hovoří o tom označování minimální životnosti, které by mohlo mít dopad na celou tuto problematiku našich produktů. A toto je koncept, který bychom měli dále ještě rozvíjet i na straně Evropské komise a implementovat ambiciozním způsobem. Vidíme zde dopad na naše hospodářství. To je záležitost, o které neustále hovoříme diskutujeme o možném opětovném využití produktů, náhradních dílů, které vytváří mnohem více pracovních příležitostí než recyklace nebo to, že nějaký produkt pouze vyhodíme. Právě proto je důležité poukázat na benefity, na výhody této oblasti pro každodenní život našich občanů. Toto je záležitost, kterou si jistě budou velice cenit. Děkuji. Děkujeme. Lucy Anderson má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že tento návrh je opravdu velice kvalitním návrhem, vítaným návrhem. Pokud jde o celkovou problematiku, myslím si, že to souzní i s těmi návrhy, které se týkají návrhu v oblasti hmotných produktů. Víte, že rozsah tohoto návrhu by měl být rozšířen. To znamená nejenom na zboží online, které kupujeme online, ale vlastně veškeré matatelné zboží v Evropské unii, které nakupujeme. A proto je kritické, aby práva našich spotřebitelů byla řádným způsobem ošetřená v této oblasti. To, že dnes diskutujeme o tomto tématu, je velice dobře načasováno. Potřebujeme řešení, která budou odpovídat modernímu světu, moderním podmínkám. Vidíme zde mnoho důkazů které jsou předkládány a které v podstatě záleží i na typu konkrétního produktu, o kterém hovoříme Čili právě proto je obtížné generalizovat. Pro mnoho z nás, když předkládáme pozměňovací návrhy k tomuto textu, je skutečně obtížné přijít s těmito návrhy, protože hovoříme o celé škále produktů, skutečně to může být nějaká skutečně nákladná, drahá pračka, ale i například pouze boty a nesmíme zapomínat na to, že mnoho našich spotřebitelů nemá dostatek financí, aby financovali, aby si koupili tak drahé produkty. To je jedna záležitost. Všem to, že tržní ekonomika vyřeší všechno, to v podstatě vlastně úplně až tak neplatí. Dále je to smlouva, která se snaží o harmonizaci podmínek na vnitřním trhu, které jsou ale založeny na základě vysoké ochraně našich spotřebitelů, environmentální ochraně, ochraně životního prostředí. Právě proto nemůžeme říci, že tržní ekonomika vyřeší úplně všechno máchnutím nějakého čarovného proutku. Právě proto doufám, že budeme schopni vylepšit tento text, jednak pokud jde o hmatatelné zboží na základě právních podmínek a zároveň i práce, kterou odvádíme v našem výboru u tohoto konkrétního tématu. Děkuji. A slovo má Evelyn Gebhardt. Děkuji. Já rovněž začnu díky za tuto nesmírně kvalitní zprávu a budu se věnovat dvěmi záležitost, dvěm záležitostem, které zde byly zmíněny. Za prvé, jakým způsobem máme přístup k legislativě. Tady se staví základy pro dalekosáhlou budoucnostní politiku k udržitelnosti výrobku a právům občanů, kteří si chtějí pořídit nějaké zboží na unijním trhu. A to je správný přístup. A rovněž budování důvěry občanů ve výrobky, které jsou vyráběny v Evropě. To chceme rovněž podpořit. A zároveň ano, můžeme tvořit pracovní místa v určitých odvětvích, která se mohou pak věnovat uh, opravám, což bude mít nezanedbatelný vliv na situaci na zaměstnanostním trhu, zejména v některých členských státech. Na druhé straně se zcela jednoznačně stavím proti tézi, že vše si ukočíruje trh jako takový a že jedině trh vždy vyznívá ve prospěch občanů. Ono to škodí i samotným podnikatelům, když nenastavíme žádná pravidla, protože pak platí pouze právo silnějšího. A to jsou nikoli ty startupy, nikoli malé střední podniky, eh, kteří z toho vytěží, z toho volného trhu. Ne, to budou ty nadnárodní firmy, které vysávají peníze z kapes spotřebitelů a snaží se vytvořit co nejméně pracovních trh. Takže když někdo tvrdí, že v tom je budoucnost, tak je to jednoduše nesprávné. A ti, kteří neustále opakují e, tuto písničku, tak by se měli podívat pravdě do tváře a zjistit, že takto se politika rozhodně dělat nedá. Andreas Schwab. Schwab. Děkuji, paní předsedající. Já rovněž bych chtěl rovněž poděkovat kolegovi Durandovi, že se zde postaral o takto napínavou diskusi k této problematice. Rozhodně se do tématu pustil s velkou energií a je to oprávněné hovořit o tom, právě na půdě našeho výboru a rovněž zabývat se smyslem toho. Já se chci věnovat třem záležitostem. Za prvé, Ono je to pravda, že existují situace, z nichž jednu popsala Lucy Anderson, kde máme už stávající určitá pravidla u nich a práva a občané jich nejsou schopni v dané situaci využít. A tam se musíme zamyslet, co s tím. Máme celou řadu legislativních návrhů, které pokud by byly vhodně prosazeny či uvedeny v život. Ne, omlouvám se, to byla e, stínová zpráva taká Rose Finland, která něco popsala, co by se mohlo stát obsolentní. A sdílím eh, vaše rozčílení, že máme spotřebitele, který má nějaký produkt, který je v záruce a není schopen tu záruku uplatnit. A to je přece rozhodující věc. A v členských státech stále ještě narážíme na problémy a této záležitosti se musíme zcela konkrétně věnovat. Za druhé, to, co řekla Kriste Sandemože, je samozřejmě napínavá věc. Já jsem sám nevěděl, že v Dánsku, omlouvám se ve Švédsku, říká řečník, to jsem nevěděl, tam už byly podniknuty konkrétní kroky, k tomu, aby se dalo docílit situace, kdy atraktivní výrobky, investice do služeb a zároveň ještě myslíme i na občany, kteří si nemohou dovolit ty super drahé luxusní výrobky, které ano, možná pak mají další životnost. A tím už se v Dánsku zabývají. Takže ono samozřejmě, na jedné straně máme idealismus, kdy někdo říká, každý výrobek musí mít dlouhou životnost ale my se o to musíme postarat a závisí to od, na nákladech, s tím souhlasím, ale zároveň to nesmí stále trestat jenom ty nejchudší. Takže tady je to zajímavé. Možná by se tomu mohl věnovat pan zpravodaj eh, blíže tím, že by se seznámil s tím švédským příkladem. No a ano, je moudré, když město i daňovou problematikou se o to začne zajímat. E, z té strany má kolega Scheinfeld pravdu, že by trh se měl postarat o nějakou férovost, ale musí se tomu nastavit mantinely. Jestli dovolíte, říká paní předsedající, nesmíme předpokládat to, že ve všech sektorech budou produkty pouze méně trvanlivé, když se podíváme na automobilové odvětví, tak v podstatě vidíme méně a méně aut, která musí být opravována, protože díky digitálním technologiím máme méně nehod a je zde pomoc v oblasti driving assistance a podobně, různé další možnosti. To znamená, že se tím pánem prodlužuje životnost těchto výrobků. Hovořili jste například i o nových digitálních technologiích, toho jste se dotkl okrajově a v podstatě tam je možné právě například u mikrovlnky nějakým způsobem opravit mnohem rychle. Já jsem si vygooglila možnost náhradních dílů. Dva dny později už jsem je měla k dispozici a na YouTube jsem se podívala na video, jakým způsobem to opravit a na půl hoďky jsem to skutečně s takovým nějakým malým Eh, mým opravdu velice levným šroubákem opravila. Bylo to opravdu méně než 10 eur a bylo to v pořádku. Čili spotřebitelé prostě by možná měli vědět, že jsou tyto možnosti. Jakmile budou vědět, že výrobce si jim může tyto náhradní díly odeslat jednotlivým způsobem, tak v podstatě to bude mnohem jednodušší. V současné době například 3D eh, tisk a, 3D tisk a podobně, to opravdu zjednodušuje samozřejmě život a tak dále. Já bych například velice ráda zaplatila výrobci, aby mi poskytl třeba tyto informace již předem ohledně možné opravy a náhradní dílu. Čili já bych ráda poděkovala zpravodaji. Skutečně si nemyslím, že všechny produkty můžeme hodit do stejné hmm, ho, boxu, skutečně vlastně i pokud jde o uh, second-hand prodeje, pokud jde o opravny, o nějaké možnosti v této oblasti, vidíme, že příležitosti zde jsou, čili skutečně si nemyslím, že bychom měli mít nějakou evropskou značku ohledně životnosti těchto produktů, protože nové produkty by se tím možná nedostaly na trh. Vím, pane zpravodaji, že máte mnoho kvalitních argumentů, ovšem ne všechny odpovídají řešením, která bych si přála já osobně, ale samozřejmě, že se těším na naši další spolupráci. A nyní vám dávám slovo, pane zpravodaji, prosím. Merci Vicky, mais, mais c'est heureux. I já, Vicky, samozřejmě děkuji. Já jsem ráda, že ne ve všem jsme se shodli. Vždyť ta inteligence kolektivního charakteru je vždycky kvalitnější než nějaké jednotlivé řešení a právě proto jsem rád, že zde, zde došlo k to výměně názora, že máme různé argumenty a pohledy. Rád bych vám všem poděkoval. Poděkoval za vaše vystoupení, za vaše argumenty. Mnoho z vás se mnou souhlasí. Je zde několik bodů, které ještě musíme vylepšit, pozměnit. Pokud jde o ten první příspěvek pana Schenfielda, víte, samozřejmě, že ta léta komunistické diktatury jistě byla dramatická. Já to nechci nějak spochybňovat. Samozřejmě, že já jsem si toho vědom, já jsem vždycky byl antikomunistického zaměření a vím, že to představovalo obrovské problémy. Ale i přesto Taková špatná ideologie by přece neměla být nahrazena jinou ideologií podobného negativního charakteru, která bude mít podobné negativní dopady. My jsme se vždycky snažili v Evropském parlamentu určitou rovnováhu. Na jedné straně trhy, na druhé straně environmentální otázky, na třetí straně sociální otázky a myslím si, že nám to slouží k dobru. Vždycky jsme se o tuto rovnováhu snažili v Evropském parlamentu. Moje zpráva, a to bych rád zúraznil, my skutečně jsme se zaměřili na Evropskou organizaci Evropského hospodářského a sociálního výboru, který spojuje všechny tři oblasti, to znamená zaměstnance, odbory, zaměstnavatele a my jsme skutečně vycházeli z její zprávy, čili rád bych řekl, že já nechci přijít s nějakou legislativou, která by šla proti jakékoliv ideologii, o tom vás si ujistit, pane kolego. Já skutečně nechci říci, ano, to je stát, který musí rozhodnout, pokud jde o nějaký podnik nebo o zaměstnance. Naopak, Musíme nalézt tuto rovnováhu, o které jsem se zmínil. A moje zpráva se právě o to snaží, aby jsme na evropské úrovni bránili naše industriální odvětví v Evropské unii, pokud jde o opravy, pokud jde o náhradní díly. Toto jsou věci, o kterých bychom měli hovořit. To, že ne ve všem spolu souhlasíme, to už je jiná záležitost. Ale prosím, abyste zde neuváděli Kubu nebo jakoukoliv jinou zemi u této zprávy, kde my se snažíme bránit evropskou ekonomiku, naše hospodářství. Proto si myslím, pane kolego, že toto skutečně není nějaká ideologická bitva. Pokud jde o další příspěvky, já samozřejmě se obrátím na všechny kolegy, nebudu zde ale prodlužovat. Myslím si, že je velice dobré, že došlo k této první rozpravě k tomuto tématu a všem bych ještě jednou rád srdečně poděkoval. Thank you very much. The... Děkuji. Lhůta pro podávání pozměcích návrhů je rovněž 14. únor. A přecházíme k dalšímu důležitému tématu. Samozřejmě vše je důležité, co dneska projednáváme. Velice důležité, ale nyní má slovo Olga Sehnalova a jedná se o spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonu na ochranu zájmu spotřebitele. Máme 535 pozměňujících návrhů celkem. A nemáme příliš mnoho času na tento bod pořadu jednání. Přesto však chci ještě poblahopřát Despina Spano která je zde za komisi. Budeš se brzy zabývat novým, novou problematikou kyberbezpečností, budeš, budete nám scházet, ale jsme rádi, že jste ještě zde. Paní Olga vám má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, k návrhu revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele bylo předloženo úctyhodných 535 pozměňovacích návrhů. Po jejich prostudování mohu nicméně s potěšením konstatovat, že zde ve výboru panuje zhoda na tom, že nechceme měnit fungující aspekty stávající spolupráce, ale spíše zacílit na slabá místa vymáhání zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů. V tomto ohledu byla podána většina připomínek, za což kolegům děkuji. A nyní eh, bych se ráda vyjádřila konkrétně k několika bodům. Přidaná hodnota předloženého návrhu komise spočívá zejména v článku 8, který rozšiřuje sadu pravomocí dozorových orgánů v oblastech vyšetřování, vymáhání práva a stanovení nápravných opatření. Tento článek vzbudil největší pozornost i co do počtu podaných pozměňovacích návrhů. Mnoho kolegů se věnuje zpřesnění jednotlivých opatření, s čímž mohu souhlasit namátkou kolega Kelly, který vymezuje provádění kontrol na místa, eh, kde, eh, které obchodník používá v souvislosti s podnikáním. V pozměňujících návrzích se nově objevují i odkazy na listinu základních práv Evropské unie či unijní pravidla ochrany osobních údajů a zde také, myslím, bude panovat zhoda. Jednou z nově navrhovaných pravomocí je možnost pozastavení či vypnutí webové stránky. Podporuji vyjasnění kolegyň Redy, Kalas a Charanzové, že se má jednat o výjimečné opatření pro případy, kdy obchodník nezareaguje na výzvy dozorového orgánu. Stejně jako u kolegy Kelly vnímám, že toto opatření má za cíl zabránit riziku závažné a nenapravitelné újmy poškozující společné zájmy spotřebitelů. Jako vždy v tomto výboru existují opačné názory na možnost odškodňování spotřebitelů či nařízení vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva. Z mého pohledu se jedná o důležitou podmínku nastavení férového vnitřního trhu a tato opatření mají v návrhu své místo. Neméně důležitou otázkou je vykonávání zmíněných pravomocí, kde je často apelováno na přiměřenost, účelnost či adekvátnost, což je například připomínka eh, paní kolegyně Vicky Ford, či respektování stávajících vnitrostátních předpisů, mimo jiné u, u kolegy Andrease Švába a, dalších, a řady dalších. Ano, v některých členských státech je u některých úkonů potřeba svolení soudu Mechanismus spolupráce by každopádně neměl být paralizován nečinností či nedostatkem pravomocí. Debatu i nadále povedeme ohledně nového institutu rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, což je nový nástroj, v jehož případě se předpokládá složité vyšetřování a koordinované vymáhání práva ve velkém množství členských států. Existují zde různé představy o výši Prahu, při kterém dojde k aktivování tohoto nástroje, přičemž všechny pozměňující návrhy jsou nižší než původní návrh komise. Kolega Kelly navrhuje prostou většinu u obou kritérií, tedy u počtu členských států i populace. Liberálové jsou o něco výše, kolegyně Reda požaduje naopak jediné kritérium, a to prostou většinu států, což je i má pozice. Porušování práva v 15 nebo chcete-li 14 státech je dle mého názoru již problém s prokazatelně evropským přesahem, ale jsem samozřejmě otevřena k další diskuzi. Vyjasnit musíme i roli komise, která může bez pochyby při iniciování vyšetřování hrát důležitou roli. Sama jsem předložila návrh, který požaduje od komise záruku konzultace dozorových orgánů. Vím, že toto je důležitá otázka i pro řadu kolegů zde ve výboru, Členské státy eh, naopak nejsou v eh, této pravomoci komise příliš nakloněny. Zde budeme muset pokračovat ve společném dialogu. Další důležitou kapitolou je výstražný mechanismus. Ten může poskytnout dozorovým orgánům cené informace o podezření na porušování práva. Považuji za důležité, aby spotřebitelské organizace měly možnost hlásit podněty Stejně jako pan kolega Sulík či eh, Vicky Ford eh, jsem nakloněna tomu, aby se na něm mohly podílet i obchodní sdružení, které znají trh a mají informace, ke kterým se dozorové orgány leckdy nemusí dostat. Ještě v rychlosti doplním, že společný pohled máme i v několika dalších oblastech. Řada kolegů se stejně jako já nestotožňuje s velkým počtem oblastí, které by komise chtěla upravovat implementačními akty. Ty musí sloužit pouze k nastavení technických detailů spolupráce dozorových orgánů. Zhodu pozoruji i v tom, že nechceme zatížit dozorové orgány nadbytečnou administrativou, takže některé změny čekají vnitrostátní plány vymáhání práva a zejména monitorování jejich provádění. Já bych tedy ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům a zejména stínovým zpravodajům za předložené podněty. Budu se těšit i na vaše připomínky v dnešní diskuzi a taky na společné setkání stínových zpravodajů, které plánujeme na tento týden. A věřím, že budeme i dále zbližovat naše pozice tak, aby výbor IMCO mohl přijmout kvalitní text se silným mandátem pro jednání s členskými státy ještě pod vedením malského předsednictví. Děkuji. Thank you. Děkuji, Carlos Coyo kolega Helga, Olga Senalová já referiu. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Paní kolegyně Olga Sehnalová už hovořila o pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že tady panuje značný konsenzus ohledně hlavních cílů, které před námi leží. Domníváme se, že návrh komise je velice pozitivní protože vystihuje potřebu řešit naše problémy s nařízeními z let 2006 a 2004. Komise si uvědomuje, že musíme navýšit úroveň harmonizace. Zároveň původní návrh eh, paní Sehnalové získal značný konsenzus v tomto výboru. Já e, věřím, že to povede k tomu, že budou nalezeny kompromisy a že vyjednávání proběhnou v pozitivním duchu. E, domnívám se, že jsou tady čtyři hlavní oblasti. Za prvé, musíme se zbavit těch různých typů akcí, které jsou vyjmenovány v původním návrhu. Pak musíme respektovat princip subsidiarity, proporcionality a suverenitu členských států v mnoha z těchto oblastí. Za třetí musíme respektovat eh, unijní legislativu a národní legislativu eh, pro ochranu osobních údajů. A konečně musíme změnit právní předpisy, které platí v Evropské unii. K odstavci 8, který je nejkontroverznější, eh, ten obsahuje formulace, které jsou pro kolegy zásadní. Pokud chceme dosáhnout revize nařízení, pak potřebujeme mechanismus spolupráce, který by byl efektivnější a podle kterého ti, kdo porušují zákony, by se nemohli vyhýbat eh, odpovědnosti eh, schováváním se za národní hranice. Problémy s domácí legislativou eh, budou na národních soudech, což toto nařízení nijak neomezuje a neohrožuje. To je důležité zdůraznit, protože tento návrh sklidil značnou kritiku, že prý chceme odstranit jaksi, tyto právní kompetence. Tak tomu ale není. Za druhé, eh, ustanovení G a L eh, platí pro webové stránky, které se zcela jasně dopouštějí eh, podvodu na spotřebitelích a vážně poškozují trh a další operátory. Na online trhu musíme zamezit takovýmto jevům. A jak paní Sehnalová správně poukázala, zdá se, že Není možné eh, poskytovat odškodnění spotřebitelům v případech přeshraničních podvodů. Tady nelze eh, jaksi ustupovat eh, v obraně spotřebitelů. Nechceme nějak couvat. Chceme se víc za práva spotřebitelů. A konečně článek 21. Tak tady bych si dovolil nesouhlasit s paní Sehnalovou eh, ohledně odstranění povinnosti, kdy vlastně komise by musela koordinovat eh, společné akce. Tak eh, to je jediný sporný bod mezi námi. Já si nemyslím, že bychom měli odstranit komisi, já si myslím, že by měla být posílena. Pokud jde o kritéria unijní dimenze, tak o těch už byla řeč. Jsou to různá kritéria. A e, já jsem byl vždycky e, toho názoru, že kritéria z původního návrhu komise byla příliš úzká, že by to vedlo k tomu, že případů by bylo pouze velice málo. Tady potřebujeme jiná řešení. Některé e, návrhy rozšiřují tento rozsah a Kompromisní návrh by mohl spočívat v tom, že většina, člensk- že většina členských států by eh, musela zastupovat určitou proporci populace. Děkuji, pan Sulík. Děkuji pěkně. Dnes mi jde karta už třetí krát. Děkuji vám. Dnes mi nějak jde karta, už po třetí mluvím. Chtěl bych poděkovat paní Sehnalové za zajímavou zprávu. A znovu bych chtěl eh, vyzdvihnout skutečnost, že podle mého názoru Unie to přehání s ochranou spotřebitelů a často dělá ze spotřebitelů nesvéprávné ovečky. Navzdory tomu souhlasím s tím, že pokud jsou pravidla ochrany spotřebitelů přijatá, mají se dodržovat. A teď prosím vás bych chtěl uvést několik konkrétních připomínek. Eh, jak jsem už eh, uvedl s Wiki v pozměňovacím návrhu 202, eh, tak ten má stejnou myšlenku jako návrh 203 od pana Švába. Nepovažuji za nevyhnutelné, aby minimální soubor pravomocí byl nevyhnutelně v rukou jednoho orgánu. Členské státy by o tom měly rozhodovat sami. Za druhé, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 204, použití minimálních pravomocí musí být přiměřené a účinné a musí vždy zohlednit specifika daného případu porušení. Jak je dále uvedené v pozměňovacím návrhu 205, je potřeba dodržovat existující postupy platné v členských státech a samozřejmě i evropské právo. Pokud například pro vstup do budovy nebo obydlí je potřeba soudní příkaz, pak je potřeba si na něj počkat. Z uvedeného důvodu proto mohu souhlasit i s pozměňovacím návrhem 207 od Lary Komy a Elizabeth Gardini, anebo s pozměňovacím návrhem 231 od Carlose Coelia. Za třetí, nesouhlasím s možností odstranění webové stránky prodejce, jak to navrhuje komise. I tento úkon by měl být na rozhodnutí členského státu. Myslím si, že je na členských státech, zda dotyčnou pravomoc do svého právního řádu dají nebo ne. A nevidím tady potřebu harmonizace na unijní úrovni. Tady eh, souhlasím s Anou Marií Koraca Bild, eh, jak ho vyjadřila v pozměňovacím návrhu 307 a také s panem Švábem v návrhu 321. Za čtvrté, Několik pozměňovacích návrhů hovoří o tom, že je potřeba eh, přiznat spotřebiteli, který je poškozen eh, náhradu škody. Tady eh, bych chtěl požádat o příklad členského státu, kde takový nárok dosud neexistuje. Bude to v každém členském státu podléhat jiným pravidlům, ale jsem přesvědčený o tom, že tyto nároky dnes v každém členském státě už existují. Odkaz na kolektivní náhradu škody v pozměňovacím návrhu zpravodajky 39 jde nad rámec směrnice o soudních příkazech na ochranu spotřebitelských zájmů a proto ho považuji za nadbytečný. Jak jsem naznačil ve svém pozměňovacím návrhu 237 a 238, Mám zájem na tom, aby podnikatelé a organizace, které podnikatele zaštiťují, nebyly krácené na právech. Aby i oni měli možnost oznámit příslušnému orgánu porušení pravidel anebo poskytnout informace. Za šesté, považujem za nepří, považuji za nepřípustnou úpravu promlčecí lhuty pro porušování právních předpisů. Různé státy mají různé lhuty od 6 měsíců do 3 let a různé začátky plynutí těchto lhůt. Nevidím žádný důvod k tomu, aby Evropská unie stanovovala jednotná pravidla eh, pro mlčecí lhuty. Souhlasím s návrhem 294 Anny Marie Koraca Bild o tom, že e, potřebné prohlídky na místě e, jsou zbytečně dalekosáhlé. Návrh je velmi obšírný a vzhledem k několika jeho částem a množství pozměňovacích návrhů ještě jednou děkuji paní zpravodajce za zorganizování e, tematických schůzek se stínovými zpravodaji, na kterých se vyjádřím k ostatním pozměňovacím návrhům. Děkuji. Bude někdo hovořit za liberály nebo za GUE? Julia Reda za zelené. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Velice podporujeme eh, přístup paní zpravodajky k tomuto tématu. Mnoho velice důležitých bodů už je obsaženo v návrhu zprávy, bodů, které se týkají posílení pozice eh, příslušných orgánů. Zejména bych eh, chtěla zdůraznit příkaz obchodníkovi, aby kompenzoval eh, spotřebiteli eh, ušlý zisk plynoucí z porušení předpisů. Eh, podporujeme také přístup, který říká, že je zapotřebí dostatečných zdrojů pro příslušné orgány k tomu, aby mohli konat svoji práci. A pokud jde o konkrétní kompetence příslušných orgánů, chtěli bychom zdůraznit, že je potřeba eh, nejen kupovat zboží za účelem inspekce, ale také, aby bylo možné provést kompletní zpětné inženýrství. Pokud jde o konkrétní otázku, eh, jak řešit porušení předpisů na internetu, tak tady si myslíme, že je potřeba ještě jemnější diferenciace, zejména ohledně toho, jak zacházet s doménami. Eh, myslíme si, že by se mělo obecně rozlišovat eh, mezi eh, dočasnými opatřeními a tím, co se stane v případě, že na ně nebude nijak zareagováno. Ten první přístup by měl vždy spočívat v oslovení tohoto zdroje eh, informací eh, a ne eh, jak si v té prezentační vrstvě, což je potom ta doména. Takže nepodporujeme žádná blokování, které by měl provést příslušný orgán. Jako poslední možnost odregistrování domény nebo její smazání, to by mělo být to úplně poslední. Nemělo by to bránit svobodě projevu a svobodě informací, musí to probíhat v souladu s listinou základních svobod. E, v případě, že nedojde k reakci na e, průběžné opatření, pak příkazy ke smazání domény ze strany eh, příslušného orgánu nebo eh, k, k odregistrování, to vše musí podléhat soudnímu schválení předem. K těm dalším bodům. Myslíme si, že by měla být nižší bariéra pro zavedení společné akce u rozšířených porušení předpisů. Většina členských států by měla stačit. Podporujeme také zpravodajku ohledně prováděcích pravomocí. Implementační pravomocí ty musí být jasně definovány, tak jak to zpravodajka navrhuje. Pokud jde o Eh, ustanovení o transparentnosti, tak jsme poměrně spokojení s tím přístupem, ale přidali jsme eh, určité pozměňovací návrhy, aby to bylo více v souladu s obecným s ustanoveními o veřejném zájmu, které už jsou obsaženy ve směrnici o obchodních tajemstvích. Zveřejňování informací by nemělo být obecně vyloučeno z důvodu ochrany osobních tajemství, ale tak, jak směrnice o osobních tajemství říká, zveřejnění z důvodu veřejného zájmu, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů, veřejného zdraví a ochrany životního prostředí by mělo být povoleno. Tak jak už říkali některé další frakce, i my eh, podporujeme to, aby nařízení CPC platilo i pro geoblocking, což je nařízení, které se momentálně projednává, eh, pak také nařízení o přenositelnosti. Eh, já se velice těším na další diskuze, ale myslíme si, že tento návrh je na velice dobré cestě. Děkuji. Další řečníci? Ne? V tom případě Despína za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, já se omlouvám, já jsem zapomněla na, Nikola, na Nikolu Danteho, prosím ještě. Děkuji Olze Sehnalové za skvělou práci, kterou odvedla. Jde o zlepšení původní situace, je to velice dobrý eh, výchozí text a eh, jsou tu určité body, které jsou důležité pro naši frakci, které se v té zprávě také objevují. Jde o článek 4, odstavec 1 a 2 například. Eh, tady by bylo dobré přidat zmínku o možnosti, že národní orgány mohou uvalovat nejen sankce, ale také, že mohou nařídit náhradu škody. Důležitý je také článek 8, který má za cíl e, stanovit minimální pravomoce příslušných orgánů, pokud jde o efektivní sankce, ale také o opatřeních odškodnění vůči spotřebiteli. Můžeme e, souhlasit s článkem 35, posílení role spotřebitelských organizací, e, které mohou být aktivnější a je potřeba se postarat o to, aby e, tyto požadavky byly v souladu například s varovnými systémy a informacemi o porušováních e, předpisů. A potom ještě zavedení mechanismu e, specifických intervencí v případě, že spotřebiteli bylo uškozeno na evropské úrovni. No, tak to může být dosaženo vyšší ochrany spotřebitele. Tady by možná bylo dobré e, zavést nižší e, ty hraniční hodnoty v článku 21, ještě nižší, než jsou v návrhu komise. Souhlasím eh, také s tím, co paní zpravodajka eh, navrhuje za změny a pokud jde o ostatní frakce, tak si myslím, že nakonec dospějeme k jednotné pozici eh, při, i, i s ohledem na vyjednávání s radou. Tak a teď komise. Děkuji Nikole, Nikolovi a děkuji Despině. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za laskavá slova. Já nebudu přestávat spolupracovat s IMCO, nebudu přestávat pracovat v zájmu spotřebitelů. Chtěla bych poděkovat za dosavadní skvělou spolupráci s výborem eh, ohledně návrhu nařízení CPC. Eh, povzbudilo nás, co jsme vyslechli. Děkuji moc krát paní Sehnalové eh, a děkuji stínovým zpravodajům a celému týmu IMKO, eh, protože jste velice posílili tento návrh. Já se soustředím na několik bodů, které tu byly zmíněny, abych je objasnila. Jak víte, tento návrh má za cíl dvě věci. Za prvé má zajistit, aby národní orgány vymáhání právních předpisů měly jednotný soubor nástrojů, Eh, na řešení eh, problémů s eh, porušováním předpisů. Ty nemají být využívány kumulativně. To je seznam nástrojů, které musí být jednotné, protože momentálně některé členské státy mají určité pravomoce a jiné ne. Například se tu hodně debatovalo o tom odstraňování webových stránek, to už existuje v některých členských státech. Takže cílem bylo, aby tyto pravomoce měly k dispozici všichni. Musí být ale využívány tak, Eh, jak návrh říká, aby to bylo úměrné eh, národním zvyklostem, národním zákonům, eh, ústavně a tak dále. Takže to, že dáváme k dispozici určitou škálu pravomocí, neznamená, že musí být za každou cenu používány. K otázce eh, odškodnění spotřebitelů, tak tady si myslím, že chápete, že eh, jsme vycházeli nejen z toho, že v některých právních tradicích už to existuje, ale také z toho, že u nedávných případů eh, porušování předpisů se ukázalo, že pokud taková možnost není, tak se spotřebitel pořádné náhrady nedočká. Zvláště v případě, kdy nejde o škodu způsobenou jednotlivci, ale mnoha lidem. Pokud jde o e, národní pravomoce, tak Evropská komise má důležitou roli v tom, že může zahajovat e, řízení v případech rozšíření, e, rozšířených porušení předpisů. To byl úhelný, návrh, úhelný kámen návrhu komise. Byl to jeden z důvodů, proč jsme vůbec navrhli revizi nařízení CPC a velice oceňujeme pozměňovací návrhy, které se vracejí k této ideji návrhu komise. A sice, aby komise mohla intervenovat do těch velkých případů. A k otázce těch eh, limitních hodnot těch Prahů, eh, kterých jste se zmínili a kterých se týkají pozměňovací návrhy. K tomu bych chtěla říci, že komise zvolila ten vysoký práh proto, aby mohla zasáhnout v těch případech, které jsou opravdu velké, eh, které splňují kritéria té první definice celoevropského porušení předpisů. Takže to je odůvodnění toho vysokého Prahu z návrhu komise. Jinak eh, plně podporujeme eh, ambice paní zpravodajky, která říkala, že by bylo dobré stihnout to eh, do konce tohoto předsednictví. Tento týden ve středu máme plánovanou diskuzi Koreperu a doufáme, že Koreper udělí mandát a že půjde na radu s obecným přístupem. Takže bude moci být přijatý přístup a bude moci začít vyjednávání mezi institucemi ještě za tohoto předsednictví. Protože ta práce v podstatě podstatě hotová, byl to velice dlouhý technický návrh a teď máme poměrně jasný text na stole. Takže si myslíme, že je reálné očekávat, že o tomto textu, o jeho hlavních bodech se nyní bude jednat eh, a že budou odstraněny poslední sporné body. Vypadá to tedy velice pozitivně a komise samozřejmě bude podporovat diskuzi mezi institucemi, bude podporovat pozici parlamentu, která vychází vstříc návrhu komise čehož si vážíme, protože si myslíme, že to bude dobré pro vymáhání e, zákonů na ochranu spotřebitele. Děkuji. E, Olgo, e, vadilo by vám, kdybych vás poprosila, abyste byla opravdu rychlá, protože musíme přijít k dalšímu bodu budu eh, dělat zhrnutí té debaty. Já myslím, že se vyjasnily eh, oblasti, ve kterých ještě potřebujeme diskutovat a opravdu věřím tomu, že se blížíme nějakému eh, zblížení pozic ke kompromisům, tak jak jsme říkali, že budeme, že budeme vyjednávat s radou o tom konečném textu. Těším se na spolupráci. Um, Děkuji. Um, Děkuji moc krát. Já si myslím, že rada tedy e, ještě neschválila obecný přístup, takže e, nezbývá než doufat, že naše rychlost se nějak sladí s radou. Pokud by to bylo možné, tak trialog vždycky pomáhá probíhajícímu dialogu. To je vždycky užitečné. Poslední bod dnešního pořadu jednání je legislativní přeskum regulovaných povolání v Evropské unii. Je to prezentace Huberta Kamse? Ne? Ne. Martin Fern. Zdravím, Martine. Vedoucí oddělení z Evropské komise, který nám poskytne aktuální informace ohledně eh, směrnice o kvalifikacích pro regulovaná povolání. O tom už jsme hodně diskutovali a vím, že nás to všechny bude zajímat. Děkuji vám. To prezentace, já doufám, že všichni na ní vidíte. Thank you very much, Mr. President. Um... Děkuji, paní předsedající. Dobrý večer, vítám všechny, je už pozdě. Budu se snažit být stručný, tak abych vám poskytl přehled kam jsme dospěli v transpozici a implementaci směrnici o profesionálních eh, kvalifikacích, která byla přeskoumána ne tak dávno. Ano, dobrá. Takže eh, směrnice byla pozměněna v roce 2013, implementační lhůta byla eh, duben 2013, takže jsme na transfuziční cestě eh, v půli cesty, no a já vám dám přehled a budu se věnovat i určitým konkrétním záležitostem, tedy, čili změny, které byly zavedeny v té revidované směrnici, některé, které by vás měly zejména, mohly zejména zajímat. Jak vidíte na těch průsvitkách, tam šlo o to, aby mobilita byla bezpečnější a dvě důležité novinky, takové hlavní je ta Evropská profesní karta EPC a ten výstražný mechanismus IMI a to vám o tom řeknu něco více. A pak ještě důležité věci v té revizi, totiž částečný přístup u osob, které mohou se zabývat určitými profesionálními aktivitami v jednom členském státě, které jsou pouze částe, jednou částí profese v jiném členském státě, ale na základě eh, zákonů a judikatury se tam určitým způsobem to vyrovnává, pak princip společného školení, tak aby uznávání bylo rychlé a automatické na základě bilaterálních smluv mezi členskými státy, které mají už zaveden princip společného proškolování a společných textů. A pak jsme ještě měli takzvané vzájemné uznávání a transparentnost a tam jsme si jako komise podívali na veškerá zákona zabezpečení u všech eh, profesí, kterých se to týká a jakým způsobem je možné ten regulatorní, to regulatorní prostředí zjednodušit ve prospěch těch profesí. Samozřejmě, že tam jsme nenechali členské státy o samotě. Velká konference se konala už v únoru 2014. Vydali jsme brožuru, informujeme o Evropské profesionální kartě, máme implementační semináře, 6 až 8 schůzek ročně s členskými státy státy v kontextu koordinátorů, tedy expertů, kteří jsou vysláni členskými státy. V implementačním plánu jsme měli i bilaterální dialog s členskými státy. A tam musím říci, že jsme se snažili být tím poradním orgánem, tím pomocným orgánem, kdykoliv členské státy potřebovaly nějakou radu či pomoc a tak toto i těch posledních dva a půl roku probíhalo. A nyní v jaké fázi jsme. Snažíme se ověřit, zda je vše úplné a zda to vyhovuje a naplňuje ty principy. První kolečko těch eh, posudků a první kolečko upozornění členským státům, které mají spoždění v té transpozici. Nyní jsme ve fázi těch zdůvodněných eh, odpovědí vyslaných 16 členským státům zdůvodněných reakcí. Eh, Celá řada národních transpozičních opatření je k dispozici. 13 členských států to naplnilo a 10 eh, částečně a v celé řadě ještě opravdu zaostávají a bohužel ze strany pěti členských států nemáme nic k dispozici, co se týče jejich pokročilosti. Eh, Předsedající, Existuje tedy pět členských států, ujišťuje se, paní předsedající, které nezdělili komisi vůbec nic ohledně transpozičních opatření v celé záležitosti vzájemného uznávání, ne, spíš revize té směrnice, ano, přeskumu té směrnice, tak mi připomeňte, oč zde jde klíčovým, eh, v klíčovém smyslu. Ano, to je ten mechanismus varování, Evropská karta, eh, profesní karta, princip společného proškolování a celá řada technických usnadňování, technického usnadnění či opatření v oblasti opa- usnadnění vzájemného uznávání. No a v některých členských státech se zdá, že je to obrovský problém. Já se omlouvám, že jsem vás přerušila, říká předsedající. Znamená to, že se tím teda opravdu nezabývají, nebo že to neprovedli do zákona? No, možná to netransponovali, ale co víme jistě, pokud dokonce by i něco transponovali, tak to komisi nezdělili. Takže postupy jsou k dispozici, máme i databázy, a u pěti členských států z právního hlediska prostě ta notifikace nenastala, nedošlo k ní. Takže už jsem řekl, eh, už jsem se zmínil o těch transpozičních kontrolách. Eh, tam se kontroluje, zda už legislativa existuje, zda naplňuje ta pravidla, zda to, co členské státy zavedly, ladí s tou směrnicí. Další, jeden z těch uh, rysů je ta Evropská profesní karta, který jsem zmínil. To se jedná zde spíš ne o fyzickou kartu, ale elektronický postup určitý, takže tam nejde o to, že někdo vydá nějakou kartu fyzickou, ale spíše, že členský stát uzná určitou kvalifikaci a vydá elektronický certifikát, který bude završením toho procesu. My jsme to vypracovali ve spolupráci s členskými státy. E, týká se to jak domácího, tak i hostitelského státu. Máme zde pět e, profesí, tedy e, zdravotní sestry, lékárníci, fyzioterapeuti, agenti nemovitostní a průvodci, horští průvodci. E, zde první rok té karty, jak to dopadlo. No úspěšně máme 2100 e, přihlášených, 700 e, těchto karet už bylo vydáno. Jedná se rovněž o poměrně silný veřejný zájem a snažíme se to i zlepšovat. Máme, jak vidíte na tom slajdu, i různá opatření, videa, tisková prohlášení na sociálních médiích, to prezentujeme a rovněž i provozní združení nám zabezpečují, že je o to zájem. No a díky tomu se opravdu toto nástroje podařilo využívat poměrně hojně. Tady vidíte, jak to vypadá číselně, statisticky největší zájem je o opravdu zajímavé, že horští průvodci, o nich se hovoří jako o hm, hospodářsky jak významné profesi, tak přece jen tady má mnoho z nich zájem o tuto kartu a ta byla i vydána. Další. Samozřejmě je třeba zachovat i mobilitu. Proto je důležité, že zároveň s tou evropskou kartou máme i ten výstražný mechanismus, kde se vysílá varování všem členským státům, tím členským státem, kde se zjistilo, že zejména v oblasti zdravotnictví docházelo k porušování pravidel případně se někdo choval eh, nesprávně či porušoval kodexy, byl mu odebrán diplom či kvalifikace a tak dále. No a dále vidíme, že tohoto mechanismu v prvním roce využilo mm, byl využíván tedy poměrně často. Hovořili jsme o tom v diskusích, zda můžeme vůbec eh, uřídit, ukočírovat tak vysoký počet těch eh, varování, ale je logické, že se jedná o první rok a že hm, pokud to budí tedy zájem, tak tomu tak je a my spolupracujeme s českými státy, aby vše probíhalo za nejlepších možných podmínek. Dále v úvodu jsem řekl, máme v podstatě gigantický rozměr tady toho všeho. Vše bylo eh, prokontrolováno členskými státy, že všechna pravidla odpovídají standardům, jsou vhodná. Naše databáze je i veřejně přístupná a v ní je 5500 různých profesí. Cílem bylo zlepšit pomoct členským státům zlepšit právní úpravu a rovněž i usnadnit vykonávání určité profese a zároveň zvýšit i konkurenční pracovní prostředí. Celý postup kterého jsme využili. Tak jednak databáze, ta je veřejně přístupná, tam dává všem zájemcům tato databáze možnost nahlédnout, které profese jsou ve kterém českém státě upraveny, a regulovány. Tam je celá řada charakteristik, které jsme i využívali. Například členské státy měl, měly vysvětlit, jakým způsobem danou profesi upravují, co se jí týká a rovněž i ta proporcionalita. Tam měla být zajištěna, že totiž ta pravidla jsou přiměřená cílům. E, konala se celá řada schůzek s představiteli ženských států. Samozřejmě, že se nám nepodařilo probrat všech více než pět tisíc profesí, ale ty nejdůležitější rozhodně ano. A jejich rozdílné regulatorní přístupy. Takže eh, tady to byla iniciativa parlamentu, že se konala i ta konference SIMFO, kde jsme měli možnost se těmi záležitostmi ještě dále zabývat a nakonec měli členské státy přijít s národními akčními plány. Tam se právě hovoří i v té směrnici o tom, že by členské státy měly vysvětlit, jaké závěry vyvodili z těch evaluačních eh, cvičení, že tomu tak řeknu. Výsledkem této vzájemné, tohoto vzájemného vyhodnocení se ukázalo, že máme celou řadu různých právních úprav i u srovnatelných profesí, tak přesto opravdu ten přístup z právního pohledu je k ním rozdílný. Eh, Členské státy měly problémy s tím, jak se vypořádali s průzkumem proporcionality, což souviselo i s krátkými lhůtami a velkým množstvím práce. Mnoho těch vyhodnocení bylo spíše povrchních, ne vše bylo řádně vyplněno, mnohé tam scházelo, takže tady je rozhodně prostor pro zlepšení, tak abychom věděli, že eh, jak to vypadá, aby vše bylo nejvhodnější. Takže jak bude vypadat následné opatření, což je v souladu s článkem 59 eh, směrnice o profesních kvalifikacích, bude, že 10, 10. ledna, či spíše bylo, máme v rámci balíčku o službách eh, to i vzájemné vyhodnocování a jednak tam máme mít vodítka o potřebách reform. Tam jsme probrali sedm skupin profesí a tam jsme se snažili naznačit členským státům potenciál pro zlepšení právního prostředí zabývajícího se těmi konkrétními profesemi a dále e, případná směrnice Eh, či nařízení, právní nařízení, které by mohlo zabezpečit lepší právní prostředí, sladěnější a eh, tam se zdá, že členské státy mají problémy při vyhodnocení proporcionality. Samozřejmě, že to byla obrovská práce v krátkém období, kterou jsme museli implementovat a snažit se nějak pochopit i celou tuto problematiku, která se týká proporcionality. A úplně poslední slide a tím už budu končit. To jsou hlavní směry ohledně potřeb v reformách v této oblasti. Diskuze, které probíhaly s členskými státy ohledně hodnocení jejich národních legislativ, které se týkaly sedmi ekonomicky důležitých oblastí konkrétních profesí. Podívali jsme se na to, jakým způsobem reguluje každý členský stát těchto sedm hlavních oblastí. Vypracovali jsme ukazatele, indikátory, které umožní členským státům porovnávat úroveň restriktivnosti na úrovni jednotlivých členských států. Toto je sdělení ze strany komise, není to nějaký právní návrh. Společně s členskými státy na tom budeme pracovat a budeme se snažit zajistit to, aby oblast regulace u těchto profesí odpovídala potřebám, aby to neomezovalo tyto profese a aktivity v této oblasti více, než je potřebné. Děkuji. To znamená těch sedm sektorů. Právníci, účetní, architekti, inženýři, patentoví agenti, dále jsou to průvodci a realitní agenti. bohužel poznámka bez mikrofonu. Takže inženýři, patentoví agenti, realitní makléři, turističtí průvodci. Nějaké dotazy z pléna? Ptá se paní předsedající. Takže Lucy Anderson, poté Nikola Dante, Lucy jako první. Děkuji. Já si myslím, že toto je nesmírně zajímavá prezentace, samozřejmě i v kontextu návrhu, pokud jde o ten text proporcionality, protože se domnívám, že to poukazuje na velice obtížné oblasti v návrhu této směrnice. Máte velice dlouhý seznam všech těch veřejných zájmů, které by, zájmů, které by mohly ospravedlnit toto nařízení. Otázka ovšem zní, co ty oblasti, o kterých jste se nezmínil. Proto bych se ráda zeptala, jaké další aktivity jste provedli v této oblasti, aby si zajistili to, že samozřejmě víme, že je velice důležité, aby, hlavní, aby ten náš vnitřní trh byl hlubší, férovější a aby protekcionistické politiky v této oblasti nebyly umožněny, nebyly povolovány. Zároveň bych se ráda zeptala, na konci tohoto dlouhého seznamu, k čemu jste teda dospěli? Je tam ještě nějaká pružnost, flexibilita ohledně struktury tohoto nařízení? Tak, aby to opravdu fungovalo u tohoto konkrétního nařízení, aby to fungovalo řádně. Děkujeme, Nikola Dante. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Velice stručně, jestli dovolíte, já si myslím, že v této oblasti skutečně je to záležitost, kde jsme stanovili konkrétní principy, konkrétní zásady. Já osobně pocházím z, z města, které je nesmírně turistické, atraktivní pro turisty Florencie. A my samozřejmě potřebujeme průvodce, potřebujeme samozřejmě kvalitní průvodce, a neočekáváme, že to bude někdo z Londýna nebo z Litvy, aby vysvětloval turistům krásy a historii Florencie. Všichni podle mého názoru samozřejmě by dali přednost tomu, aby tento průvodce byl místní, aby znal dokonale naše město a samozřejmě, ale že poté se potýkáme s našimi vlastními principy, našimi vlastními normami. My samozřejmě chceme odstranit neodůvodněné překážky na vnitřním trhu, ale zároveň chceme, aby zde fungovala určitá proporcionalita, pokud jde o možnost určité ochrany některých profesí. Je jasné, že nechceme tvořit další překážky na našem vnitřním trhu, ale zároveň musíme bránit legitimní zájmy každého jednotlivého státu ohledně konkrétních profesí. A právě proto bych se rád zeptal, zda komise právě provedla takové analýzy, které by zjednodušily tyto konkrétní situace, aby to bylo jednodušší, aby jsme věděli přesně, o které legitimní zájmy národních orgánů se jedná, o které legitimní zájmy lokálních, místních orgánů se jedná a naopak překážky, které jsou neodůvodnitelné a které by znamenaly určitou diskriminaci pro jiné profese u jiných členských států. Děkuji za slovo paní předsedající. Já bych rovněž ráda poděkovala komisi za jejich prezentaci. Já si myslím, že je opravdu podivné a nechápu, jak v roce 2017 lidé, jednotlivci, podniky mohou mít vůbec problémy ohledně profesních kvalifikací, ohledně uznávání těchto kvalifikací v EU. Vidíme se členské státy, které přehnaně regulují konkrétní profese a tak dále a tak dále. Proto věříme a doufáme, že v rámci této nové profesní evropské karty a v rámci našeho interního informačního systému ohledně interního trhu uvidíme konkrétní čísla, uvidíme samozřejmě i to, že Solvit to obdržel méně žádosti a stížnosti, ale ještě přesto toto číslo dosáhlo 12%. A proto bych se ráda zeptala komise. Základě vašeho hodnocení co si myslíte, že je ta nejdůležitější část této nové směrnice, která by mohla uvolnit tyto problémy, mohla by odstranit tyto překážky? A kdybyste byl tak laskav, mohl byste jmenovat těch pět členských států, o kterých jste se zmínil na začátku své prezentace? To by mě velice zajímalo. Takže jestli dovolíte, já rovněž bych se ráda dověděla trochu více informací o těch pěti členských státech, které neimplementovaly tuto konkrétní legislativu, ale zároveň ještě více zajímá to, zda šlo o právní postup, to znamená neimplementovali to z právního hlediska, nebo o to vůbec nemají zájem, když jde o profesní kartu. Co to znamená? Že ji vůbec nevydávají, že nezdílejí informace ohledně této karty, nebo sdílejí informace s jinými členskými státy, nebo to znamená, že na regionální úrovni mají nějaké jiné předpisy ohledně regulace těchto profesí. Pokud je o IMI databázi a počet notifikací, to mě tak nějak nezneklinilo. Možná, kdyby to číslo bylo nižší, tak by mě to zneklidnilo mnohem více. Máme zde trh s půl miliardou občanů, to znamená, že několik tisíc takových notifikací, to je podle mě v pořádku. Ten systém prostě musí být robustní. Já osobně bych byla radši, aby jsme zde měli skutečně regulátory, kteří sdílejí informace a já je nechci nějak zrazovat z tohoto postupu. Nikolas. Nikolas hovořil o průvodcích. Samozřejmě, že musíte zajistit nejen to, že jste schopen provádět nějakou skupinu, ale že dostatečně znáte konkrétní oblasti, konkrétní město, konkrétní region, samozřejmě národní rozdíly zde jsou. To chápu. Takže ty legitimní veřejné politiky, můžeme na to mít různý pohled, různé argumenty, například Eh, instruktory lyžařské a podobně. To si myslím, že je samozřejmě rovněž odlišné v různých eh, pohořích musíte samozřejmě znát dostatečně nejenom dané pohoří, ale samozřejmě musíte být dostatečně kvalitním instruktorem a tak dále. No a když jste turistickým průvodcem, tak zase musíte dostatečně komunikovat, ale zároveň znát konkrétní region, konkrétní město, čili to je další bod, se kterým souhlasím. Dále Kdybyste teda nám řekl, o kterých sedm států se jedná, ty, které nepředložili plány, pak těch pět, s kterými jste nebyli schopni navázat spolupráci, pokud jsou to stejné státy, tak prosím, klidně je pranýžujte. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Možná bych to vzal v opačném pořadí, začal bych tím posledním. Členské státy, které neoznápily eh, transpoziční opatření, jsou Řecko, Kypr, eh, Portugalsko, Španělsko a Malta. Eh, u Malty jsme proskoumali podklady, zatím nejsou v databázi, ale nějaké oznámení v poslední době učinili, to se objeví v databázi velmi brzy. Takže jde od čtyři nebo pět, včetně Malty, zemí ty, které mají národní akční plán, to bych musel ověřit, nejsou ty stejné. Kypr, Řecko a Malta jsou stejné, také Portugalsko, ale pak máme ještě několik dalších, které neposlali akční plán. To je informace, která je veřejně dostupná na webové stránce komise. Máme tam všechny národní akční plány, takže ty, které chybí, se tam dají snadno najít. Můžete se podívat, které to jsou, co chybí. Členské státy, které eh, neimplementovaly, eh, vzhledem k tomu, že tohle je revize směrnice, tak členské státy mají pravidla, eh, jak postupovat. Určitá pravidla byla modifikována, já mohu říci, že jedním z těch důležitějších nástrojů, tedy Evropská eh, profesní karta, eh, funguje ve všech členských státech. Eh, já sám nemám úplně jasno v tom, jak to funguje v členském státě, který proto nemá právní úpravu, ale dobrá zpráva je, že máme prováděcí nařízení, které je přímo platné, takže proto to funguje. Karta plní svůj účel a můžeme říci, že prakticky vzato všechny členské státy jsou schopny zvládat žádosti o EPC. To je, myslím si, útěchou pro evropské občany, že se mohou spolehnout na to, že to funguje. Eh, právě tak IMI eh, se používalo ve členských státech ještě před revizí směrnice, to také funguje. Jinak, jak říkám, částečný přístup eh, k pravidlům, anebo u těch sektorových profesí, které jsou částečně nebo minimálně harmonizovány, tam členské státy ještě pořád mají co zavádět. Ale celkově ten proces uznávání prac funguje protože jsme měli směrnici už předtím. Některé rysy fungují méně dobře, ale to nejdůležitější, tedy DPC eh, funguje, protože tomu v komisi věnujeme značnou pozornost. Hlídáme, aby členské státy zavedly eh, opatření praktická i právní eh, za tímto účelem. Teď pospátku budu odpovídat na otázky. Ano, dalo by se předpokládat, že uznávání kvalifikací po dlouhé době, kdy platilo několik směrnic, od roku 2005 potom konzolidovaná směrnice, by mělo být možné. Zjišťujeme, že všude tam, kde kde musíte jednat s úřady, můžete narazit na překážky jsou to jednoduché věci, které ale v praxi nefungují a stěžují život. Je to eh, platba poplatků, eh, vytváření překladů, eh, ověřených kopií. Tady Evropský parlament se značně zasadil právě o Evropskou profesní kartu, která by měla to papírování značně usnadnit těm, kdo vykonávají regulovaná povolání. To je tedy odpověď paní Charanzové na otázku uznávání, která tvoří nejdůležitější část směrnice. Musím k tomu také ale dodat, že uznávání kvalifikací je relevantní tam, kde členský stát omezuje přístup k určitým aktivitám na osoby s kvalifikací. Takže se také dá argumentovat tím, že čím méně členský stát používá regulaci, tím větší mobilitu může očekávat. Tím jsme v zajímavé a delikátní oblasti hledání rovnováhy mezi chráněním veřejných zájmů a mezi zájmy lidí o to vykonávat profesní činnost ve své zemi anebo v jiném členském státě. Proto jsme navrhli test proporcionality. Domníváme se, že členské státy a zákonodárci eh, musí mít jasno ohledně toho, jaký veřejný zájem je třeba chránit a jak ho nejlépe chránit. Takže pokud lze argumentovat že existuje určité riziko a že opatřením proti tomuto riziku je regulace určitého povolání, tak pak je potřeba to povolání regulovat. Ale toto hodnocení eh, musí být provedeno velice důkladně se zřetelem na zájmy, které jsou ve hře. To vedlo k návrhu na dlouhý seznam témat, které je potřeba vrát v potaz. Nicméně tento seznam nijak nepředjímá eh, rozhodnutí členských států. Je to seznam na základě eh, různých eh, regulací z členských států, eh, je to založené na jurisprudenci Evropského soudního dvora a obsahuje v podstatě všechny ohledy a faktory, které je třeba zohlednit při rozhodování o ochraně veřejných zájmů. Rozhodnutí o tom, jak ta ochrana bude vypadat, není naším návrhem nijak předjímána. Je to pomoc členským státům, až bude zkoumat legislativu a zohledňovat relevantní aspekty, aby mohl dospět ke správné formě vyváženého rozhodnutí. Takže ano, flexibilita tu je. E, je tu ponechán prostor národním specifikům a zvláštnostem a ten seznam je pouze k tomu, aby rozhodnutí o tvorbě zákonů bylo co nejbezpečnější a mohlo zohledňovat relevantní aspekty. K otázce turistických průvodců, jen takový příklad. Je to příklad, na kterém patrně zjistíte, že musíte postupovat velice obezřetně a přesně zvážit, jaké jsou potřeby lidí, kteří eh, povídají ostatním o eh, pamětihodnostech a možná nepocházejí z členského státu, ve kterém se ty pamětihodnosti nacházejí, ale kteří přesto o těch pamětihodnostech hodně vědí. To je eh, relevantní oblast, kdy členský stát by měl dávat pozor, jak bude regulovat a aby nestrpčoval příliš život osobám z jiných zemí, které provádějí tyto aktivity. Děkuji moc krát za prezentaci, omlouvám se, že jsme mírně přetáhli. To je jedna z otázek, u kterých víme, že jsou důležité a než se EPC rozšíří na další sektory, tak je potřeba to pořádně přeskoumat. Já vidím, že přikivujete a e, chápu, že to znamená, že to předložíte k pořádnému přeskumu, než e, budete zvažovat rozšíření na další sektory. Děkuji vám. Další schůze ve čtvrtek a začínáme schůzí koordinátorů a potom bude hlasování.